So, guten Morgen, liebe Kolleginnen. Dobré ráno, milé kolegyně a milí kolegové. Zajímavé s informacemi. Místo mm, výjima estantečtiny a maltonštiny, maltéštiny máme dnes veškeré jazyky. Dnes dopoledne bohužel nemáme chorvatštinu, ale dnes odpoledne ano, bohužel se budeme dnes stěhovat dnes. Odpoledne jsme opět v naším starém známém sále, kde ale nyní eh, zasedá výbor pro zaměstnanost, protože mají velkou konferenci, takže to nešlo jinak zorganizovat. Srdečně zde vítám nového člena, a to je Klaus Larsen Jensen. Srdečně vás vítám, Klausy zde na našem výboru. Klaus eh, nahradil Dana Jorgensona, který nás opustil v polovině prosince a stal se v Dánsku ministrem. A další sdělení, které mám. Čtvrté. Máme internetový nástroj, pomocí kterého můžete vypracovávat eh, eh, pozměňovací návrhy. A tady je takový pokus do pátku 24. ledna tom smyslu, že když, pokud někdo potřebuje pomoc, například nějaký asistent nebo kolega, kolegy, poslanec, který si sám přeje něco vypracovat, tak má tento podpůrný nástroj. To je takový pokus, aby bylo možné tento proces vylepšit. Další sdělení. Odhlasovali jsme na plenárním zasedání o směrnici o medu a na Envy respektive tady bylo k odročení hlasování a na Envy máme hlasovat v březnu. A pak to půjde na plénu. Nikdo jiný se nehlásí. Máme tady návštěvnickou skupinu od Karla Heinze Florenca a Sofie Kukumí. Dostáváme se dál. Workshop Denise Wilmot a pana Peterleho se bude konat v úterý od 12.30 do 14.45 v sále P7C05. Dále. Dnes budeme muset nahradit jednoho místopředsedu. Právě jsem informoval o tom, že Dan Jorgensen nás opustil a nyní jde o to, abychom nahradili jeho místo, tak abychom byli opět v plném počtu. Takže prosím o návrhy. Lindo, prosím. Yes, chair, we're very sorry to lose... Ano, ano, je nám to skutečně líto, že jsme přišli o našeho kolegu Jürgensena, ale teď je tedy danským ministrem. Jsme ale velice rádi, že naopak ho nahradil pan Jensen jsme a velice rádi bychom ho nominovali jako místo předsedu našeho výboru. Eh, on se zabývá evropskými záležitostmi už velice dlouho, byl také předsedou celé řady výborů v dánském parlamentu a já jsem naprosto přesvědčená, že by byl skutečně výborným místopředsedou našeho výboru také. Děkuji za návrh. A nyní se musím zeptat kandidáta Klause Jensena, zda je ochoten kandidovat na tuto funkci, prosím. Akceptujete? Takže ho můžeme zvolit aklamací a blahopřeji z celého srdce k výsledku volby. A jsem rád, že jsme nyní opět všichni v plném počtu a můžeme pracovat. Bod čtyři. Gut, weiter geht's. Und zwar das Protokoll. A jdeme dále tedy zápis z 14. listopadu 2013, nikdo nic nenapítá, takže může být považován za schválený. A nyní srdečně vítám pana ministra. So, ich begrüße ganz herzlich den... Nyní zde srdečně vítám řeckého ministra zdravotnictví, pana Georgia Dese. Musíme prohovořit ještě několik věcí. Vidím tady kolegyni Rod Beren, která je odpovědná za Medical Devices, ale také Petr Lízeho, který je odpovědný za in vitro, diagnostiku in vitro a odpovědající přípravky. A takže e, my vám udělíme slovo pro vaši prezentaci a potom zahájíme kolo koordinátorů jednotlivých frakcí. To bude první kolo otázek, pak budete moci odpovědět a pak e, zahájíme druhé kolo otázek. Já bych to tedy ukončil za svou stranu a pane ministře, prosím, máte slovo. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, členové Evropského parlamentu, pro mě je to skutečně ctí, že jsem zde mezi vámi a mám možnost vám představit priority řeckého předsednictví a Obracím se tedy k vám. Vy jste vlastně základními kameny konstrukce evropského projektu. Řecko již po páté má předsednictví réty od svého vstupu do Evropské unie. Nyní máme jsme v době, která je charakterizována veskými výzvami nejenom v Řecku, ale také v dalších zemích Evropské unie. Evropa v posledních letech musela zvládat velké problémy a samozřejmě i její občané. Šlo o finanční stabilitu a to samozřejmě má dopady na sociální soudržnost a to zejména v zemích, kde jsme krizi pocítili obzvláště silně, jako například v mé zemi. Myslím si, že Řecko jako členská země Evropské unie eh, stála před eh, výzvou která byla tak velká jako nikdy jindy. Ale bylo možné se té krizi postavit, nějakým způsobem ji překonat a vidíme, že se již situace zlepšuje, ale samozřejmě dopady krize jsou zde stále ještě. Ale jisté náznaky oživení zjišťujeme. Jsme toho názoru, že krize v mnoha členských státech je stále ještě velkým tématem. Ukazuje se to například na vysoké zaměstnanosti, zejména mladých lidí. A o to nám jde v rámci našeho předsednictví, abychom podpořili růst a zaměstnanost. V rámci našeho předsednictví eh, se opíráme o závěry rady z prosince. Jde nám o to, abychom znovu oživili úkoly Evropské unie a roli Evropské unie v eh, představách a hlavách občanů. Jde nám tedy Priority našeho předsednictví se zaměřují na následující témata. Jde nám o to je dále rozvíjet a někdy také uzavřít. Zejména jde o posílení růstu a zaměstnanosti, o vytváření nových pracovních míst, za druhé prohloubení hospodářské a měnové unie a podpora naší společné měny a také posílení důvěry v evropskou ekonomiku. Za třetí, je tady požadavek obšírné politiky v otázkách přistěhovalectví, velice komplexní politiky a za čtvrté námořní politika. A zde bychom si přáli dosáhnout nového oživení této politiky. Dále máme priority pro obraz zdravotnictví. Dobře víme, že dobré zdraví je předpokladem pro ekonomický růst a blahobyt. Proto se budeme snažit o to, abychom docílili pokroku, aby se nám podařilo uzavřít eh, stávající legislativu, která se zpracovává. Jde o to, abychom posílili spolupráci mezi členskými státy tak, abychom měli lepší a efektivnější zdravotnické systémy. Co se týče právního rámce, tak bych nejdřív rád poukázal na to, že jsem velice potěšen tím, že se nám podařilo dosáhnout dohody, respektive dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a komisí ve velice důležité legislativní otázce, a to v rámci návrhu směrnice pro tabákové výrobky. Doufáme, že e, hlasování v parlamentu bude moci e, být dokončeno pozitivně. To též platí pro klinické zkoušky, což je velice důležité, protože eh, je to otázka, která může podpořit výzkum. Ústředním hm, tématem jsou tady návrhy, které se týkají eh, léčivých přípravků, medical devices a zejména o přípravku pro diagnozu in vitro. Tady jde o bezpečnost pacientů a o posílení kontrolních opatření a také o posílení kontroly odbytu těchto produktů na trhu. Jde o to, abychom posílili důvěru uživatelů zdravotních služeb. Pouze tak můžeme vytvořit předpoklady pro to, abychom v této oblasti měli více výzkumu a inovací. Jde také o vymoženosti v oblasti medicínské technologie které budou sloužit veškerým občanům Evropské unie a celkově posílí konkurenceschopnost Evropy. Budeme dále pokračovat v práci, která byla zahájena a doufám, že se nám podaří v této oblasti dosáhnout dohody. Vypracovali jsme program velice intenzivní práce, pro eh, příští měsíce, měsíce našeho předsednictví. Pracovní skupina na radě se již setkala a dospěla k pozitivním výsledkům. A dále farmakovigilance. To je velice důležitý návrh a je, hraje rovněž důležitou roli pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky. Jsme přesvědčeni, že v příštích věcících budeme moci dokončit stávající probíhající práci tak, aby zákon mohl vstoupit v platnost v červenci. Pak zde máme další oblasti, kde máme pocit, že se nám podaří dosáhnout úspěchu. Dále směrnice o transparentnosti. Tam se jedná o transparentnost v oblasti politiky poplatku a odškodnění. Zde se pohybujeme v oblasti humánních léčivých přípravků a zde je třeba posílit obzvláště výzkum a inovace. Dále legislativní oblast. Naše priority se opírají o čtyři následující osy. Za prvé, hospodářská krize a zdravotní péče. Víme, jak vypadá hospodářská situace a také víme, že to má dopady na zdravotní služby a na zdravotní péči v členských státech. A proto je naší nejvyšší prioritou, abychom posílili efektivnost a udržitelnost zdravotních systémů. Naše země v této oblasti má celou řadu zkušeností, zejména v posledních letech se nám podařilo získat celou řadu cených zkušeností a doufáme, že se nám podaří toto téma diskutovat intenzivně nejenom na národní, ale také na evropské a mezinárodní úrovni. Eh, Rada eh, ministrů zdravotnictví, která proběhne v Aténách v Dubnu, se bude přesně zabývat tímto tématem. Budeme zkoumat, jakým způsobem zareagovaly zdravotní systémy na hospodářskou krizi a také se zaměříme na rozpočty členských států. Je třeba provést reformy tak, abychom zlepšili kvalitu zdravotní péče a eh, abychom ji lépe zaměřili na potřeby občanů. V Řecku máme velice ambiciozní reformní program a již zaznamenáváme první pozitivní výsledky, například elektronické vydávání receptů, či e, jsme dosáhli také velkého pokroku v rámci šetření nákladů ve zdravotnictví. V této souvislosti bych rád poukázal na to, že pracovní skupina Evropské unie v tomto sehrála důležitou úlohu, důležitou úlohu pro prosazení těchto reform v Řecku. Momentálně se hovoří rovněž o dalších opatřeních v oblasti primární zdravotní péče. Zde se snažíme eh, skutečně eh, dosáhnout veškeré skupiny obyvatelstva, veškeré vrstvy obyvatelstva mají být pokryty. Na radě budeme diskutovat o návrhu zákona, který jsme vypracovali společně se zástupci VHO. V dalších členských státech dochází ke zavádění celých radích celé řadě opatření a e, ukazují se také pozitivní výsledky. Nám jde zejména o to, abychom lépe informovali o osvědčených praktikách, abychom na základě těchto osvědčených praktik vypracovali balíček opatření, který umožní zvládnout krizi v oblasti zdravotnictví. Na základě práce předcházejících předsednictví e, dospějeme potom k závěrům v radě. Druhý bod. Migrace a veřejné zdraví. Cílem řeckého předsednictví je, abychom o, eh, eh, v otázkách migrace eh, na radě diskutovali právě v kontextu zdravotnictví. Existují země, které mají velké problémy s migrací a to jsou země, které jsou geograficky na periferii Evropské unie. Pro ně je to velká zátěž a je třeba, aby si to uvědomili všichni. Naše snahy budou směřovat tím, v tom smyslu, abychom podpořili solidaritu a abychom podpořili stejné rozdělení zátěže, zejména co se týče zdravotní péče o migranty. Neboť dopady hospodářské krize a dopady migrace, která je také důsledkem svým způsobem hospodářské krize, ne, jsou nepopiratelné. Je tedy důležité, abychom společně čelili této výzvě. Třetí oblast, výživa a pohyb tělesná cvičení. To jsou důležité faktory, které ovlivňují zdraví občanů. Jde nám o to, abychom podpořili zdravou výživu v souvislosti se sportovní činností. Musí to být důležité rozhodnutí člověka, eh, které a lidé by měli provádět tělesná cvičení a správně se e, stravovat vlastně v průběhu celého života. V březnu tohoto roku budeme mít e, schůzi ministrů, která se bude věnovat přesně tomuto tématu a budeme mít odpovídající závěry rady. Dále elektronické zdraví. I tomuto tématu se budeme věnovat, neboť elektronické zdraví může e, přispět k lepší efektivnosti zdravotnických systémů. V roce 2014 předložíme zprávu o elektronickém zdraví a zapojíme to do programu eh, digitální agendy. Jde o to, abychom nalezli konkrétní řešení pro to, jak zreformovat zdravotní systémy a zlepšit kvalitu zdravotní péče. Rovněž eh, bychom rádi v zdravotnictví vytvořili i nová pracovní místa. Děkuji mnohokrát za pozornost. Pane ministře, vidíme, že během příštích týdnů a měsíců máte před sebou velice mnoho práce. Nacházíme se momentálně ve fázi, kdy my jako parlament zasedáme do Velikonoc, tedy máme pouze velice krátký čas pro provádění například dialogů a dalších schůzích, takže pro nás to bude opravdu velký kus práce, budeme mít relativně hodně stresu, ale e, budeme se věnovat tomu, aby ty stávající záležitosti, které ještě jsou otevřené, abychom je rozumným způsobem dotáhli do konce. Začínáme kolem koordinátorů. Jako první má slovo Petr Líze, potom Dagmar Rothberend. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo Rady, za vaše informace a za práci, kterou provádíte. My jsme již měli příležitost se krátce setkat a krátce si pohovořit. Myslím si, že vy přistupujete velice dynamicky k předsednictví v radě. Eh, vy jste řekl, že krize se zdá, že je postupně ji překonáváme. A máme tady celou řadu údajů, které to dokazují. Například Řecko má strukturální rozpočtový přebytek, který když vyjmeme ty staré dluhy, tak Řecko skutečně momentálně má vyšší příjmy v rozpočtu než výdaje, což je situace, o které by mohly snít Spojené státy americké. A je to poukaz na to, že všichni, kteří říkali, že Eh, se to nemůže podařit, že Řecko prostě musí vystoupit z eurozóny, že všichni ti neměli pravdu. Děkuji vám mnohokrát, že se vám to takto podařilo. Víme, že jste skutečně čelili obrovským obtížím, bylo tam mnoho obětí, které jste museli přinést. Ale ukazuje nám to také, že ta solidarita, kterou jsme měli Řeckem, nebylo něco, co by bylo jakýsi bezedný sud. Nyní ke konkrétní práci. Před několika lety jsme dostali informaci o tom, že například v Řecku Eh, se příliš málo využívají generické prostředky, že se příliš využívají originální drahé preparáty. Tak se rád bych věděl, jakým způsobem jste řešili tuto, situ, tuto situaci, zda jste se nějakým způsobem posunuli směrem ke generikům. A dále, legislativa, která se týká medicínských přípravků a diagnostických přípravků in vitro. Já bych byl velice rád, kdyby členské státy vám udělili mandát pro trialog. V tomto případě bychom to téma mohli uzavřít ještě před evropskými volbami. Bylo by to dobré jak pro pacienty a také pro průmysl. Pokud by se nám to nepodařilo dokončit, tak bych vás pozbudil k tomu, abyste eh, do pozice rady převzali co možná nejvíce z toho, co my jsme tady uzavřeli v rámci prvního tření, například ty Specified Body, to je koncent paní Rodberen. To by mělo být něco, co si myslím, že by rada ministrů mohla takto akceptovat. A co se týče mé zprávy, zejména téma informovaného souhlasu eh, u těch DNA testů. Hovořili jsme o tom, dokonce i v USA máme velice kritickou diskusi diskusi o tom, zda je to správné, když je možné provádět na internetu testy DSA bez poradenství. Takže to ukazuje, že tuto obavu nemá pouze Evropský parlament. A je to obava, pokud to správně neupravíme, že to lidem spíše uškodí, než aby z toho měli užitek. Děkuji. Tak Marot Berend, děkuji. Děkuji, děkuji pane Ganiadisi. Já skutečně velice obdivuji všechno to, co se vám podařilo, čeho se vám podařilo dosáhnout v Řecku, také v oblasti zdravotnictví, což je oblast mimořádně obtížná. A kolega Líse už o tom hovořil. My víme, jak řecká populace velice trpěla během poslední doby a pochopitelně, že oblast zdravotnictví je vždy oblast, která se dotýká e, lidí, kteří e, jsou buď nemocní, e, jejichž rodinní příslušníci mají obrovské problémy často, takže se jedná o lidi, kteří jsou slabší a zranit, více zranění než všichni ostatní. A myslím si, že v takovéto situaci pracovat je ještě složitější a my si uvědomujeme, čeho všeho jste dosahli a myslím si, že to je také díky vašim snahám a také je to díky vaší vládě, <clears throat> ale přesto si myslím, že před námi je ještě hodně práce. Vy jste hovořil o tom, že zdravotní situace je základní věc pro fungování společnosti a to je věc, kterou musíme mít na paměti. My vždy eh, při každé změně smlouv, smlouv hovoříme o tom, že bychom všichni měli mít srovnatelné podmínky týkající se poskytované podpory lidem, kteří potřebují léčbu. <clears throat> Myslím si, že Eh, vlády by na tom byly lépe, kdyby eh, ty peníze, které eh, byly vlastně odejmuty Řecku, by se dostaly zpátky řeckému lidu. To je ale věc, která je velice osobní, je to můj osobní názor. Já doufám, že se vám podaří připomenout všem těm, který se to týká, jaké mají povinnosti v této oblasti. Teď bych se chtěla vrátit <clears throat> k přítomnosti Eh, již jsme bilaterálně o tom hovořili, ale budu ještě jednou hovořit o těch léčivých prostředcích, myslím si, přípravcích. Myslím si, že nám dochází čas, ale nemáme řešení. Vím, že některé státy nemají zájem, aby se tyto věci řešily. <clears throat> Eh, je zajímavé, že některé eh, státy eh, trvají na tom, že bychom měli být velice, že bychom měli posílit to, čemu říkáme farmakovigilanci neboli dohled na drogy a přitom nemají zájem o tuto oblast. Přitom si uvědomují, kolik peněz se dostává do členských států eh, právě na to, čemu říkáme farmakovigilance neboli dohled nad léky Eh, já vím, že toto možná není politicky eh, korektní, to, co říkám, ale já si myslím, že tady je určitá, určitá neochota ze strany některých členských států eh, ve vztahu řešit otázku léčivých přípravků. Na druhé straně některé státy naopak stále chtějí urychlit celou tu oblast týkající se toho dohledu nad léky. Oni přitom mohou pracovat tak rychle, jak chtějí, ale já si myslím, že některé státy zkrátka nechtějí se této věci věnovat. Eh, možná, že eh, bychom eh, Eh, měli se tomu věnovat a měli bychom přestat dodávat peníze do těch oblastí, pokud se tyto věci nehybou rychle z místě. Já si myslím, že zatím je mnoho osobních zájmů. Takže víme, že některé členské státy reagovaly skutečně velice pomalu v této oblasti. A víme také, že potřebujeme někoho, kdo by to trošičku postrčil. Litevské předsednictví bylo velice ambiciozní, ale možná byli příliš laskaví. Doufám, že vy budete stejně ambiciozní, ale méně laskaví. Pochopitelně, že i vy budete chtít, aby vás všichni měli rádi, to je pochopitelné, ale nicméně si myslím, že pokud chceme v této věci pokročit, tak musíme mít určitou představu o tom, co bychom chtěli v této oblasti finalizovat. Jestliže chceme něco finalizovat, tak musíme nejprve začít trialog a to, co nejrychleji. Myslím si, že vy jste řekl, že jste připraveni to začít již v únoru a potom budeme hovořit o té kapitole 2 a kap, eh, kapitole 3 eh, kapitole 4, <clears throat> protože to jsou všechno části, kde bychom mohli dosáhnout eh, schody. A jak hovořil o tom již pan Líze, hovoříme tady o systému změny těch orgánů, které mají dostávat všechna ta pravidelná hlášení Eh, já nevím, jestli víte, že eh, došlo k soudnímu rozhodnutí proti jedné spolkové zemi v Německu, která teď eh, musí platit určitou náhradu za to, co dělali. Myslím si, že tento systém těchto orgánů, které mají být příjemci těchto hlášení, v současné době zkrátka nefunguje. A myslím si, že vy si toho jste vědom a také jste o tom přesvědčen. Dále by mě zajímalo, jestli v současné době již můžeme očekávat nějaký eh, výsledek od trialogu, protože je potřeba si uvědomit, že vlastně už máme jenom jednu plenárku, kde o těchto věcech potom budeme moci hovořit. Jaké máme záruky toho, že zbytek této legislativy, to znamená všechno to, co jsme zatím neřešili, se nezamete někam pod koberec, a jak můžeme mít záruku, že skutečně o těchto věcech se bude jednat, tak jako to schválil parlament během toho prvního hlasování. Já vím, že to je pro vás úkol velice těžký. Možná, že dojde k nějakému prohlášení rady. A to je asi to všechno, co můžeme od toho očekávat. Myslím si, že to je ale to minimum, eh, které budeme muset udělat, ale myslím si, že skutečně potřebujeme tyto věci dělat rychle, jinak se nepodaří je dokončit. Děkuji to bylo velice hezké. Kolegyně je vždycky takto milá. A nyní Rebecca Tyler. Uh, thank you, chair. Děkuji, děkuji, pane předsedo. <clears throat> Problematická spotřeba alkoholu uh, souvisí s celou řadou asi 16 různých chorob, ať je to diabetes, ať je to onemocnění jater, kardio, eh, choroby, eh, eh, kardio, kardio, Eh, srdeční onemocnění a podobně. Eh, těch lidí, kteří jsou závislí na alkoholu, je stále více. Evropská rada a i Evropský parlament často hovoří o tom, jak je potřeba snížit toto nebezpečí. Evropská komise v současné době připravuje akční plán, který bude finalizován během vašeho předsednictví. Eh, vycházíme-li z toho, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem chce předsednictví přispět k dokončení tohoto plánu, k realizaci tohoto plánu a jaké věci hodláte implementovat, eh, pochopitelně v rámci těch kompetencí, které mají jednotlivé členské státy. Děkuji. Äh, Děkuji a jako další za frakci zelených Nikos Kryzogedas. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, přeji vám mnoho úspěchu oblasti těchto velice obtížných témat, kterým je třeba se věnovat v oblasti zdravotnictví, neboť právě má země se potýká s velkými potížemi. Vy nyní se potýkáte s evropskými potížemi, ale jde o to, abychom e, právě v této oblasti v Řecku něco řešili. Máme tam více než 3 miliony obyvatel, kteří nejsou pojištěni. To je velice vysoké procento obyvatelstva. Tito lidé nemají vůbec žádný přístup ke zdravotní péči a nemohou, e, pokud jsou zdravotně ošetřeni, dostat e, to zaplaceno od zdravotní pojišťovny, tedy oni se vůbec nemohou obrátit na lékaře. I, a to proto, že celá léta přispívali do zdravotního systému. V Řecku máme pět nemocnic, které byly přednedávnem uzavřeny. V mnoha regionech v současné době nejsou vůbec žádní lékaři. A i reformy provází celá řada problémů. Například mnoho dětí není vůbec očkováno, či je očkováno soukromou osobou. A proto si doufám, aby řecké předsednictví dokázalo vyřešit problémy nejenom na evropské úrovni, ale také přímo v Řecku. Eh, dále, ehm, přeskoušení, proskoumání efektivnosti zdravotnických systémů, to je důležitá věc. V mnoha zdravotních systémech byly zavedeny reformy, což je věc, která se netýká pouze Řecka, Portugalska či Španělska. Je to problém, který se týká celé řady dalších zemí, ve kterých byly provedeny reformy, například i v Německu. Je tedy třeba, abychom se přesně soustředili na to, jakým způsobem eh, provést ty reformy, abychom tam nemohli dosáhnout eh, většího zapojení občanů. Není možné, abychom měli pouze dohody mezi ministry na evropské úrovni. Je důležité, aby do toho byly zapojeni sociální partneři eh, členských zemí. Například mnoho provozovatelů zdravotnických zařízení ukazují, eh, předložili údaje, které ukazují, že krize se netýká pouze Řecka. Velice důležitý indikátor je dopad na zdraví slabších vrstev obyvatelstva. Tady máme údaje nejenom pro krizové země, ale také například z Francie či z Belgie. Myslím si, že je skutečně důležité, abychom celoevropsky si udělali holistický celkový obrázek o situaci a dále věc, která se týká našeho výboru. Klimatické změny a jejich dopady na zdraví. V naší zemi jsme viděli příklady, například epidemie, nilské horečky, která se dostala do Řecka a v roce 2015 bude v Paříži velká konference a já doufám, že řecké předsednictví zohlední tuto důležitou akci a zohlední to právě pod, z perspektivy klimatických změn. Dále otázka solidarity, o které jste hovořili v oblasti migrace. Jde tam o stejné rozdělení zátěže. Ale eh, existuje zde celá řada mýtů, zejména eh, v pravicově extremistických eh, stranách a o pravicově extremisticky smýšlejících lidí, kteří tvrdí, že přistěhovalci přináší do Evropy mnoho nemocí. Eh, Analizovali jste, analyzovali jste tuto záležitost nějakým způsobem? Já mám pocit, že tomu tak není, ale nevím. Jsou to tvrzení, se kterými přicházejí pravicoví extremisté. Takže migrace a zdraví, to by bylo také téma, kde by bylo možná mm, dobré eh, vzít evropské peníze to, abychom mohli zaopatřit migranty zdravotní péči. Důležité je, aby také existovala spolupráce se nemocnicemi, pokud migranté přijdou do země, abychom věděli, jak jim můžeme pomoci. Děkuji nyní paní Jana Kudakis za ECR. And, uh, Děkuji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vám poblahopřát k vašemu předsednictví. Těším se, že to bude předsednictví úspěšné. Já jsem přesvědčena, <clears throat> že vy jste toho schopni dosáhnout během příštích šesti měsíců. Já bych teď chtěla jednu věc trošičku objasnit. Hovořil jste o tom, že řekové trpěli. To není pravda, řekové stále ještě trpí. <clears throat> to eh, utrpení skutečně pokračuje. Možná, že ekonomika se zlepšila na papíře, ale řekové stále ještě prodávají svůj nábytek, stále prodávají věci, aby vůbec mohli přežít. Takže si nic <clears throat> nenamlouvíme. Vláda skutečně dělá, co může, ale lidé stále trpí. Myslím si, že Eh, řečtí lékaři, kteří přijíždějí například na praxi do Londýna. Jsou to eh, lékaři, kteří mají skutečně mimořádně vysoký standard a zdá se nám, že dochází skutečně odchodu mozku z Řecka, což bude znamenat další utrpení pro řeky. <clears throat> Mohl byste mi říct, vzhledem k tomu, jaké jste zažili problémy během posledních tří let, Jakým způsobem budete schopni využít eh, této zkušenosti během vašeho předsednictví? Já vím, že celá řada členských států má v současné době ekonomické problémy. Co vy budete dělat? Jaké budete realizovat reformy? Jakým způsobem vaše zdravotnictví bude <clears throat> se vypořádávat se všemi těmi úspornými opatřeními? Dále jste se zmínil o migraci v souvislosti se zdravotnictvím. Já vím, že v Řecku je mnoho nelegálních migrantů a proto by mě zajímalo, jakým způsobem budete tyto věci řešit, jakým způsobem to bude mít vliv na celo, celo, celou zdravotní situaci v tomto regionu. Eh, vím, že eh, Velice často tito lidé trpí například eh, tuberkulózou, i když eh, ve většině evropských zemích již to bylo odstraněno. Čili jakým způsobem chcete řešit tyto věci, které souvisejí s imigrační politikou, jakým způsobem to promítne do vašich reform a jakým způsobem to budete pak řešit? Děkuji. Děkuji mnohokrát a jako další za frakci GUE pan Georgi Stusa. Pane ministře, Antipopulistická politika, kterou již pro mnoho let máme v Evropské unii, neoliberální politika, která je politikou, kterou podporují veškeré vlády Evropské unie, je politika, která zde byla již před krizí a nyní se čím dál tím více rozšiřuje. Jsou země, které trpí krizí velice silně. Ty jsou takzvané země v zákraném programu, které musí dodržovat memorandum. A pak jsou země, které mají vysoké státní zadlužení. A já se ptám, odkud toto pochází, jak to vzniklo. To vzniklo z požadavků kapitalistického přístupu k ekonomice. A právě v současné době zažíváme, že nehledě na monopoly, situace pro velký kapitál se eh, stále zlepšuje a to má dopady na zdraví. Mnozí již hovořili o tom, eh, jak trpí řecký národ. A já bych v této souvislosti uvedu, pouze několik dalších bodů. Neoliberální politika je politika, která má pozitivní dopad na řecký rozpočet. To ale znamená, že se velice omezují výdaje v oblasti zdravotnictví a to ve srovnání s roku 2013 ve výši více než 19 A e, zde Zjišťujeme, že například i nemocnice musí uspořit více než 34% a celkové výdaje na zdravotnictví se snížily o 15%. Pokud se podíváme na to, jak vypadají výdaje v, ve veřejném systému pojištění a také v oblasti penzí a v celkové oblasti zdravotnictví, tak zjišťujeme, že zde by má být ušetřen více než 1 milion bilion eur. Tedy ukazuje se, že navzdory veškerým opatřením Lékařská péče tímto velice utrpěla a také se velice zredukoval sociální stát, což má e, negativní dopady i na zdraví pracovníků. Zjišťujeme, že je čím dál tím méně práce, lidé mají problémy například s bydlením a to vše ovlivňuje veřejné zdraví. 1,5 milionů nezaměstnaných máme v Řecku. A to jsou ti lidé, kteří již nespadají do systému veřejného zdraví, již nemají zdravotní pojištění. Dále. Zdravotní pojišťovny v Řecku jasně řekly, že mají velký nedostatek personálu. Že pracovníci kteří mají stálý trvalý pracovní proměr, se již nepojišťují, nezaměstnaně rovněž. A toto vše vede k tomu, že služby v oblasti veřejného zdraví nemohou být využívány všemi obyvateli. V posledních letech se výdaje na náhrady za léčivé prostředky snížili. Dříve tam bylo 9% úspor a nyní máme 27% úspor. Souvisí to s tím, že farmaceutický průmysl vyšrouboval své zisky, ale pacienti již nemají možnost dostat své léky v lékárně, protože je prostě nemohou zaplatit. A dál rád bych položil otázku. Tato přísná úspor politika úspor má dopady také na primární lékařskou péči v naší země. I zde se uplatňuje. Řecké zdravotnictví ovšem musí být veřejným orgánem. Znamená to tedy, že lékařská péče musí být dát dispozici, dána k dispozici jako veřejný statek, ale my zjišťujeme, že to celé čím dál tím více spadá pod komerční zájmy, což je také část této velice rigidní úsporné politiky. A nyní opatření v oblasti zdraví a sociálního zabezpečení které byla, byly přijaty, mají skutečně drastické dopady na každého jednotlivého občana. My požadujeme, abychom měli veřejný systém zdravotní péče, aby všichni měli k dispozici primární zdravotní péči. A máme, jsme přesvědčeni, že z této oblasti je třeba vyloučit jakékoliv komerční úvahy. A to je požadavek, který by měl mít i hned zrealizován. Děkuji. Chci říct, že tady máme možnost tlumočení a máme tady sál ozvučen, takže nemusíte hovořit tak nahlas. Nyní jsme dospěli ke konci našeho prvního kola a poprosil bych tedy pana ministra, aby zodpověděl otázky, které mu byly položeny a pak i hned přejdeme k druhému kolu, protože mám na seznamu řečníků celou řadu kolegů. Prosím, pane ministře. Pokusím se rychle odpovědět na všechny tyto otázky a děkuji všem kolegům, eh, kteří na mě otázky směřovali. Nejdříve pan kolega Líse. Eh, krize se začíná pomalu překonávat. Ano, to je realita. Řecko v posledních letech eh, dosáhlo celou řadu věcí, které rozhodně se ani nikdo nedomníval, že bude možné jich dosáhnout a že bude možné jich dosáhnout tak rychle. Díky velkým obětem eh, obyvatelstva bylo možné takových výsledků dosáhnout. Eh, jsou to tři roky, eh, kdy lidé přišli o prakticky třetinu svých příjmů a to je rozhodně velkým problémem. Všechny změny v zemi by rozhodně nebyly možné být eh, realizovány, kdyby nedošlo k takovýmto obětem. Samozřejmě je tady také eh, pomoc z Evropské unie. Je tady velký problém veřejného zadlužení, ale také myslím, že to ukazuje eh, cestu, jak se dostat z krize a zajistit lepší budoucnost. E, dostávám se k otázce e, o generických lécích. Ano, je pravda, že jejich podíl je relativně malý. Provádíme reformu v oblasti zdravotnictví. Provedli jsme celou řadu opatření a z těch 14% jsme se dostali prakticky na 22% léčiv, která jsou nyní generická především snažíme o další snížení cen generických léků, aby se ještě více rozšířily. A také se snažíme eh, motivovat lékaře, aby předepisovali generické léky. Provádíme kampaň, kde vysvětlujeme pacientům, že používání generických léků je zcela bezpečné, abychom vyvrátili veškerá nedorozumění v této věci každém případě se snažíme maximálně zvýšit používání generických léků, abychom e, snížili plítvání ve zdravotnictví. Dále otázka e, lékařských e, prostředků. Pro naše zemi je to prioritní téma, naprosto prioritní téma. Chceme celou věc spustit a chceme dosáhnout co nejdříve schody Uvědomujeme si velké rozdíly v názorech, které existují v členských státech Děkuji mnohokrát, pane ministře. Nyní se dostáváme k druhému kolu a nyní přečtu, kdo se přihlásil, abych nikoho nepřehlédl či na nikoho nezapomněl. Dann die Kollegin Estrella, Kumuzakos, Kollege, dann äh, der Kollege Schlüter, die Kollegin Hipner, Rebecca Taylor nochmal, dann äh, nochmal der Kollege Bogrosch. Habe ich jemanden vergessen? Zapomněl jsem na někoho? Není tomu tak. Máme tady televizní tým, respektive kamerový tým, jako hosta a je to tým, který doprovází kolegyni Hybnerovou. Nyní tedy zahajujeme druhé kolo a slovo má pan kolega Peterle. Prosím, děkuji mnohokrát. vaši vlády k novým pozitivním trendům, především eh, <clears throat> Myslím si, že můžeme hovořit skutečně o některých pozitivních trendech ve vaší ekonomice. Um, jako člen speciální skupiny uh, poslanců, kteří se snaží bojovat proti rakovině. Já jsem byl velice rád, že jste hovořil také o tom, jak efektivní je zdravotnictví a zdravotní systém v Řecku. Mám tři otázky. Za prvé, kde vidíte možnosti a potřeby jakési evropské přidané hodnoty, co se týče zdravotnictví? Za druhé, jaké jsou ty klíčové prvky <clears throat> řecké strategie reform, Zajímalo by mě, co hodláte udělat, abyste zlepšili výkonnost eh, celého zdravotního systému. Krize jsem eh, soustředila právě na otázku eh, výkonnosti a efektivity. A za třetí tedy konkrétně, co bude Řecko dělat v boji proti rakovině. Děkuji. Estrela. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Estrela, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane ministře. Já jsem Portugalka a velmi pozorně jsem sledovala s velkým zájmem, jsem sledovala situaci v Řecku. A proto bych ráda začala tím, že chci projevit svou solidaritu Řekům, kteří tolik vytrpěli v důsledku provádění úsporného programu. Stejně tak jako také Portugalci a přeji mnoho eh, chtěla bych vám velmi poblahopřát k vašemu předsednictví. Pan ministře, vy jste již hovořil o tom, že jedna z priorit eh, vašeho předsednictví je učinit zdravotní systémy eh, více efektivnějšími a také učinit je udržitelné. A taky jste říkala, že si přejete zlepšit zdraví občanů. Ráda bych tedy věděla, Pomocí jakých konkrétních opatření chce řecké předsednictví dospět k tomuto cíli? Zejména mne zajímá, e, toto téma mě zajímá obzvláště, protože jsem byla zpravodajka Evropského parlamentu o zprávě o solidaritě ve zdravotnictví, o tom, jak zmínit, ne, zmírnit nerovnosti v oblasti zdravotnictví péče v Evropě. Nezávisle na tom, co jste řekl, pane ministře, že tedy v Řecku veškeří občané mají přístup eh, ke zdravotní péči, pravdou je to, že my dobře víme, že výsledkem krize je toto, že zdravotní systémy, jak v Řecku, tak v Portugalsku, také v dalších zemích, eh, čím dál tím více vylučují um, občany, různé občany z ekonomického důvodu, například z toho důvodu, že tedy mají snížené příjmy a někdy to bylo o třetinu a v jiných případech ještě více. A lidé se sníženými příjmy nemají přístup k zdravotní péči, kterou potřebují, k lékům, které potřebují. E, v souladu s údaji, které zveřejnila v roce 2011 Evropská komise, 3 až 4 evropského obyvatelstva se neobrátilo eh, na zdravotnický tým, systém nebo na, nepožádal o zdravotní péči z důvodu toho, že byla příliš vzdálená či příliš drahá. A toto dopadá zejména na ženy. A proto ekonomické potíže, eh, se kterými jsou konfrontováni naše občané, mají skutečně velice negativní dopad na jejich životní podmínky a proto také i na jejich zdraví. Pane ministře, já bych se chtěla velice konkrétně zeptat na toto. Jakým způsobem chce řecké předsednictví přispět k tomu, aby se postavilo této tendenci, aby ji zastavilo? Jakým způsobem chce zredukovat nerovnosti v oblasti zdraví, nerovnosti, které máme v Evropské unii? Děkuji. Děkuji mnohokrát a jako další bude hovořit kolega Kumocarkos. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Doufám, že budu mít stejný čas, jako jste dovolil kolegovi z GUE. <clears throat> Děkuji, děkuji eh, za, vám za vaše slova. Chtěl bych eh, říci, že na, v našem výboru máme obrovské zkušenosti z oblasti veřejného zdraví. Chtěl bych vám popřát velice úspěšné předsednictví. Je to předsednictví, které je mimořádně náročné eh, na jedné straně proto, že ehm, vlastně se odehrává v době, kdy jak Evropa, tak Řecko vychází z krize, ale kromě toho je to také předsednictví, které se odehrává v době, kdy se připravujeme na evropské volby, čili eh, v podstatě máme velice, velice málo času, tři, čtyři měsíce. Jinými slovy, eh, ta eh, práce, té práce bude skutečně obrovské množství a je to obrovské pracovní, bude to představovat obrovskou pracovní zátěž. Co se týče programu, já se k němu již nebudu vracet, ale ve světle toho, že se budou konat evropské volby a vzhledem k tomu, že eh, politická situace je velice citlivá a Řecko v ní bude hrát svoji roli, eh, z tohoto důvodu bych se rád vrátil k jedné z těch priorit, o kterých jste hovořil. Eh, vlastně se jedná o dvě věci, které jsou naprosto zásadní pro evropské eh, eh, občany, a to je migrace, imigrace a veřejné zdraví. To jsou věci, které jsou velice důležité. Myslím si, že bychom měli poblahopřát řeckému předsedci za to, že jste tyto priority zavedli do svého programu. Jsou to věci, které jsou, jak jsem řekl, velice politicky citlivé a odehrávají se ve velice citlivé politické době. Emigrace představuje obrovský tlak na některé již takto křehké zdravotní systémy v některých evropských zemích. Řešením není eh, vylučovat eh, tyto ohrožené lidi z tohoto systému, to by skutečně eh, neodpovídalo vůbec duchu Evropy. Eh, přesto však řešení nemůže být absence jakékoliv akce. Nemůžeme eh, zůstat stát na místě, protože problémy existují a je třeba je řešit. Potřebujeme mít evropské řešení, které bude vycházet eh, z principu solidarity. Vy jste v rámci svého předsednictví již zahájili diskusy k této otázce, ale chtěl bych se vás zeptat, jestli očekáváte nějakou dohodu nebo nějaký politický text nebo nějaký rámec, Eh, který navrhne řešení tohoto velice složitého problému na celoevropské úrovni. Já se nemyslím, že z toho vzejde nějaký legislativní text, protože jsme ještě tuto práci nezačali, ale myslím si, že je velice důležité tuto diskusi zahájit eh, a je dobře, že to je jedna z vašich priorit. Bylo by dobré, kdybychom na konci vašeho předsednictví měli jakýsi rámcový text, který by nám umožnil během příštího funkčního období eh, připravit nějaký legislativní návrh k této věci. Děkuji. A jako další má slovo kolega Karel Schlitter. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Srdečně vás zde vítám, pane ministře. Ano. A nebo budu hovořit raději anglicky. My ve Švédsku máme eh, nedostatek sester, které pracují na porodních sálech a proto bychom byli velice rádi, kdyby k nám přišli. E, Eh, hovořili jsme tady také o té politice v oblasti tabákových výrobků. Brzdyž přijmeme tuto novou směrnici a to by nám mělo skutečně ušetřit obrovské množství peněz, protože nám to umožňuje eh, eh, zajistit i to, aby tato směrnice byla implementována správným způsobem. Chtěl bych hovořit také o některých chemických látkách, které ovlivní hormony. Myslím si, že to jsou věci, které, kterým nevěnujeme dostatečnou Eh, pozornost. Myslím si, že je potřeba v této věci něco udělat a zajímalo by mě, jestli vy v rámci svého předsednictví hodláte něco v této věci udělat. Bylo by dobré určitý tlak vyvíjet na Evropskou komisi, aby i v této oblasti něco udělala. Zatím se tomu nevěnuje dostatečná eh, pozornost a myslím si, že tady je také otázka tého období mezi tím vystavením této věci a efektem, respektive dopadem toho, co to dělá. Myslím si, že některé, některá opatření bychom měli také dále diskutovat, jako je například označování alkoholu. Já si myslím, že eh, velice mnoho lidí nechápe, eh, jaké je například propojení mezi spotřebou alkoholu a um, rakovinou. Čili jakým způsobem vy přistupujete k této otázce označování alkoholických výrobků, protože je to věc, kterou by měla komise revidovat hned příští rok. Čili co si myslíte o označování alkoholu? A třetí velice krátká otázka. Hovořili jsme o nákladech na eh, léčiva. Pochopitelně eh, můžeme mít, jít cestou eh, povinné, povinných licencí Eh, já nevím, jestli jste o tom hovořili jako o možném nástroji a možná jako si inovační model, možná, že místo toho, abychom měli patenty, které jsou velice drahé a které vlastně znamenají, že některé státy nemají vůbec přístup k lékům, které již byly vyvinuty. Hovořili jste už o tom, nebo máte v úmyslu hovořit o eh, otázce jakýchsi eh, cenových fondů. Eh, jinými slovy, všechno by bylo součástí té veřejné sféry, všichni by dostali veškeré informace a jednou, když, už, když se potom zaplatí určitá cena, potom eh, chudé, bohaté země by měly zajištěny skutečně to nejlepší eh, léčbu, nemuseli by čekat, já nevím, například 20 let, kdyby mě museli používat používat generika. Jinými slovy, hovořili jste i o této věci a jaký je váš názor na to? Mnohokrát Jolanta Hübner. Tam pana ministra bardzo, bardzo serdecznie i przyznam się, że e, bardzo buduję. Děkuji vám, pane ministře. Já bych chtěla říci, že to, co jste řekl o solidaritě, e, to je opravdu velice e, důležité. Ano, my jsme generace, která neprožila válku a mnozí na to velice rychle zapomínají. Ale chtěla bych se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 Děkuji panu Bokrošovi. A nyní předávám slovo panu ministrovi pro druhé kolo odpovědí, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych začal panem Peterlem. Děkuji mnohokrát, pane Peterle, za vaše otázky. Jak víte, v Řecku máme program, který jsme vypracovali společně s pracovní skupinou a ten se nazývá Zdraví v akci. E, rádi toto předáme členům tohoto výboru. Je to jasná známka solidarity v celé konkrétní oblasti. E, je tam celá řada příkladů, nebo je to příklad, jak jeden členský stát může podpořit další členský stát. Takže máme řadu iniciativ, které již začaly, některé začnou e, v krátké době, máme již přesný harmonogram a ukazuje to, že to může vést k dobrým výsledkům. Například v otázkách migrace, pan Kumusakos o tom hovořil, tady potřebujeme evropskou solidaritu. Z praktického hlediska se to týká v podstatě veškerých zemí, které jsou země, které přijímají tyto velké migrační toky. Takže dobrá spolupráce je tady nezbytně nutná a to celé je evropský problém. My jsme se na Evropské radě snažili mít takové závěry, ve kterých se podíváme na to, jakým způsobem můžeme v době krize pomocí evropské solidarity podpořit země, které se momentálně nacházejí v obrovských potížích, jako je například Řecko. Další věc, pacienti a jejich přístup k zdravotní péči, například i pacienti s rakovinou. Samozřejmě v Řecku nemáme růžovou situaci, nějakou ideální, máme celou řadu problémů, ale pro specifické skupiny obyvatelstva, například pro pacienty s rakovinou, eh, máme speciální zdravotní péči, tak, aby skutečně i nadále měli přístup k péči a k národním prostředkům. Ale samozřejmě problémy existují a já vím, že tyto problémy znáte. Paní Estrela. Dobrý den. V této velice obtížné době posledních tří let můj národ a váš národ zažívá podobné problémy. Krize naše dvě země podstihla obzvláště silně a snažíme se tedy nalézt na tuto situaci nějakou odpověď. A mohu vás ujistit, že ty nerovnosti v oblasti zdravotnictví skutečně představují obrovský problém. budeme mít speciální zasedání, které se bude věnovat tomuto tématu, které začne za několik dní. Michael Manmut převezme vedení tohoto zasedání a byl mu svěřen úkol, aby vytvořil síť mezi zeměmi, které jsou obzvláště postiženy těmito nerovnostmi. Jde o to, abychom k celé zážitosti zvolili praktický přístup a aby se nám podařilo tyto nerovnosti odstranit. Například přístup primární péči. Tady jsou evropské programy, které se věnují tomuto tématu. Například eh, my nabízíme bezplatnou zdravotní péči v oblasti primární péče pro ty osoby, které nemají zdravotní pojištění. A to proto, protože si myslíme, že lidé s lepšími příjmy skutečně často jsou na tom prostě lépe, ale zkusí, eh, snažíme se eh, sestavit konkrétní plány a zde také velice těsně spolu pracujeme se Světovou zdravotnickou organizací. Jde nám o to, abychom zajistili úroveň minimální péče, kde bude zdravotní síť, minimální péče, ke které budou mít přístup skutečně všichni. Řecku jde o to, abychom odstranili nerovnosti. Nechci tím říkat, že vše eh, funguje skvěle. Ano, problémy jsou, ale pokud existují nějaké naléhavé případy, či naléha, dojde k nějakému naléhavému incidentu, tak lidé mají přístup ke zdravotní péči. Ale například lidé bez zaměstnání nebo lidé, kteří již nemají zdravotní pojištění, skutečné problémy mají, pokud eh, chtějí mít přístup k jinému typu zdravotní péče. Ale skutečně se snažíme zajistit alespoň tu primární péči. Pan Schlitter. označování alkoholu, alkoholických nápojů. Já bych s tím problém neměl, ale mám pocit, že se to týká spíše jiných ministerstev. Nám jde eh, ve zdravotnictví v první řadě o prevenci. A kolega Saptadis, který se dnes ještě dostaví, vám bude možná eh, z toho odpovědět na tuto otázku konkrétně. Já rozhodně bych byl pro takovouto reformu. A dále jste hovořili o otázce nových léků, otázce patentů. Musím říci, že v této oblasti ještě iniciativu nemáme, ale to, co jste řekli, bylo velice zajímavé a v rámci dohod o klinických zkouškách a tak dále doufám, že se nám podaří nalézt cestu pro to, abychom se mohli vědovat i tomuto problému. Chápu vše, co jste řekl. Možná bychom mohli najít nějakou možnost řešení, ale to téma je velice komplikované, neboť farmaceutické společnosti investují obrovské sumy eh, pro vývoj nových léčiv a zdravotních prostředků. Ale rozhodně je to téma, hm, které nemáme mezi prioritami našeho předsednictví, ale hm, pokládám ho za velice zajímavé. Pane Kasodisi, vy jste situaci popsal přesně tak, jaká je Řecko. A já jsem pevně přesvědčen o tom, že italské předsednictví nás podpoří. Má skutečně velký problém jakožto země, která přijímá migranty. A Evropa by si měla uvědomit, že to téma je obrovský problém, který není možné zvládat na úrovni jednotlivých členských států. Pouze Evropská unie jakožto celek je schopna toto zvládnout. Myslím si, že evropská civilizace nikdy nepřipustí, aby člověk, který je v nouzi, nebyl přijat. My sdílíme ty též hodnoty. To musí být předpokladem našeho jednání. Eh, problém s migrací v některých zemích, jako například v Řecku, skutečně již dosáhl kritických rozměrů a jsem přesvědčen, je možné, že je možné zvládat tento problém pouze na evropské úrovni. Eh, v rámci našeho předsednictví budeme o tomto tématu rozhodně diskutovat a doufáme, že se nám podaří jak si vydat impuls k evropské solidaritě v rámci této oblasti. Bude to dobré jak pro ty přijímající země, tak pro samotné migranty, kteří k nám přicházejí a které musíme přijímat způsobem, který bude humánní. To je cílem našeho předsednictví. Paní Hybnerová. Děkuji mnohokrát za vaše přátelská slova. Jak víte, naše vláda se za velice obtížných okolností snaží pracovat co možná nejlépe. Nepřeji žádné zemi a žádné vládě, aby měli ty problémy, kterým jsme čelili v posledních letech. Stárnutí naší společnosti. To je téma, kterém, kterým se zabýváme také velmi intenzivně a řecká společnost tímto fenoménem také trmí. Již Alexandr Veliký před více než tisíci lety hovořil o tom, že pokud obyvatelstvo stárne, bude mít problémy. Stárnutí obyvatelstva znamená, že rychle stoupají náklady ve zdravotnictví, ale národní rozpočty pro oblast zdravotnictví se redukují. A to nejenom eh, v zemích, které jsou pod záchranným programem, jako je Řecko, ale v, i v ostatních zemích. Je tedy třeba tady sladit věci, které jsou v podstatě v rozporu. Ale myslím si, že Evropa nemá jinou možnost, než aby dokázala tyto dvě věci sladit. V rámci našeho předsednictví jasně ukážeme, že toto lze mnohem lépe řešit na evropské úrovni než na národní. Tedy stárnutí obyvatel a zdraví, to je problém, který existuje na celém světě. Paní Taylorová, byste hovořila jménem pana Davise a položila jste otázku. Ano, Otázka znečištění vzduchu, kvality vzduchu je velmi důležitá. V Řecku jsme v 80. letech měli eh, mimořádné znečištění vzduchu, země na našem hlavním městě. V poslední době máme eh, parciálně silné znečištění, například eh, z, důvody, z důvodu topení, ale musím říct, že toto téma spíš patří do oblasti ekologické. V Řecku se často poukazovalo na to, že kvalita vzduchu, špatná kvalita vzduchu může mít negativní dopad na veřejné zdraví. A my zde hovoříme o vytvoření komplexní politiky pro Evropu, protože tento problém není pouze v Evropě, ale v celé řadě, da, eh, promiňte, ne pouze v Řecku, ale v celé řadě dalších evropských zemí. A na závěr pan Boskot. Ano, já s vámi souhlasím. Bez, eh, respektive pan Bokroš, bez takovéhoto balíčku bychom měli v Řecko mnohem horší situaci než nyní. Dobře, víme, že ten, kdybychom neměli ten záchranný program, základní balíček, záchranný balíček, tak by Řecko prostě zbankrotovalo, ale bohužel mnoho Řeků to stále ještě nepochopilo. To je prostě realita. My jsme tady hovořili, eh, ztratili vysoké procento HDP. Pokud by balíček nebyl, tak bychom pravděpodobně ztratili až 70 HDP. A to, že ta situace nebyla tak katastrofická, za to vděčíme Evropské unii. Samozřejmě vždy máme dvě strany mince. A já vás mohu ujistit, že samozřejmě ten úspěch byl dosažen tak, že řecké obyvatelstvo přineslo skutečně obrovskou oběť. Například nezaměstnanost mladých dosáhla téměř 60%. My doufáme, že se nám podaří naše ekonomiku opět oživit, protože jinak ztratíme celou jednu generaci. A to je samozřejmě problém pro celou Evropskou unii. Vy jste hovořil o Turecku, o otázkách migrace v souvislosti s Tureckem. Řecko s Tureckem spolupracuje. My jsme sousední zemí Turecka a musíme s Tureckem spolupracovat nezávisle na politických problémech, které v Turecku jsou, musím říct, že nám vždy šlo o spolupráci s Tureckem. Samozřejmě máme tady kyperský problém eh, na ten, eh, ten eh, prostě je pořád přítomen v rámci naší spolupráce s Tureckem. Ale snažíme se soustředit na věci, kde spolupracovat můžeme. Týká se to celé řady oblastí a zejména právě také zdravotnictví na období 2013-2020 máme program spolupráce s Tureckem a s dalšími balkánskými zeměmi. Turecko ale není vždy příliš kooperativní, pokud to mohu takto otevřeně říci. Turecko polepsalo celou řadu dohod s Řeckem a také s Evropskou unii pro zpětné přebírání migrantů, které eh, se dostaly z Turecka do Evropské unie, ale Turecko tuto dohodu neuplatňuje i když je to dohoda, kterou Turecko podepsalo s Evropskou unii, ale Turecko prostě tuto dohodu nedodržuje. Zde v Evropě platí pravidlo pacta servanta, tedy že dohody, které jsou podepsány, jsou dodržovány, ale Turecko se takto nechová a to vede k velkým problémům. A dále otázka lékařů a vůbec kvalifikovaného personálu který opouští různé země Evropské unie. Abychom mohli zvrátit tento trend, potřebujeme podněty, impulzy, pobídky. Já jsem zvyklý hovořit jasně. Řecko a další země, které jste jmenoval, mají prostě eh, velmi rozdílnou výši platů. Pokud se někomu podaří odejít z Řecka, například do Anglie, no tak má příjem ve výši 6500 liber měsíčně a v Řecku by to bylo možná maximálně 2000 eur, ale tak to prostě svobodný trh funguje. Ovšem řecká vláda se tímto problémem zabývá, zejména proto, protože naši zemi opouští především vědci. Hovořil jste o tom, že Řecko, Rumunsko či Bulharsko, eh, že tyto země investují peníze, vzdělají si své lidi, kvalifikují si lidi což je něco stojí, ale pak ta země z takovéto investice nemá vůbec žádný užitek, pokud lidé, kteří jsou takto vzděláni a kvalifikováni, i hned svou zemi opouští. To je velký problém, který by eh, měl být eh, řešen a prodiskutován i na evropské úrovni. My se tím rozhodně zabýváme. Děkuji, děkuji panu ministrovi za jeho prezentaci a musím říct, že se těším na nastávající měsíce a těším se a jsem rád, že vaše země předsedá Radě Evropské unie, což je země s, ne, s velkou kulturou, s tradicí demokracie. Dobře víme, že máte potíže, ale já pevně věřím, že se vám podaří obtíže odstranit. A také vím, že mnoho vašich občanů skutečně muselo přinést obrovské oběti. A myslím si, že to, co jste řekla na závěr, že je důležité zabránit tomu, abyste ztratili celou jednu generaci, a to nejenom Řecko, ale celé EU, toto je skutečně obrovská výzva, před kterou stojíme a odpovědnost neseme všichni. Nemá smysl, abychom se navzájem osočovali, ukazovali prstem na toho druhého. Je třeba, abychom se společně snažili o to celou věc vyřešit. A právě v oblasti zdravotnictví je odpovědnost opravdu vysoká, protože každý menš má pouze jedno zdraví. A pokud se nám podaří zlepšit situaci v celé EU, tak by to byl skutečně úspěch. A velmi sympatické mi bylo, co jste řekl. Já chci říct, že my si někdy stěžujeme na velice vysoké úrovni, ale když se podíváme do jiných částí světa, tak si musíme jasně uvědomit, že situace je sice obtížná, ale jsem pevně přesvědčen o tom, že pokud budeme solidární, tak se nám podaří překonat veškeré překážky a zvládnout všechny výzvy. Děkuji vám mnohokrát. Eh, mně se vaše prezentace dnes velmi líbila. Děkuji vám mnohokrát. Myslím si, že hovořím za velkou část kolegyň a kolegů a musím říct, že u nás na výboru jste vždy vítán. Dále bych chtěla říct, že to, co jsme vám řekli, co se týkalo těch konkrétních eh, legislativních textů, které se projednávají, tady eh, zase se my vnímáme sami sebe jakožto poslance. Tak a zde bych vás poprosil, naslouchejte Evropskému parlamentu. Děkuji.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 So, ich bitte doch jetzt alle Kolleginnen und Kollegen. Prosím všechny kolegy a kolegyně, aby se opět usadili. Prosím také Světovou zdravotní organizaci a další kolegu Schlitter a další kolegyně Rod Berendt. žlutá karta. Takže začneme a máme tady nábytku podle článku 88.2. Týká se to označování čerstvého, chlazeného, zmrazeného masa. Mám zde pouze anglickou verzi a máme zde několik kolegů, kteří tuto námetku spolu podepsali. Brun und Sophie Okuni das Wort. A nyní bych i předal slovo a jako první Glenis Vilmont. Glenis, Glenis Wilmont, please. Já jsem já jsem to nezachytila, že jste mě vyzval. Uh, Eh, pro mě je skutečně neuvěřitelné, že máme tuto diskusi až teď. Parlament vždy eh, byl proto, abychom měli označování týkající se země původu místa, kde zvíře bylo eh, chováno a také, kde bylo Eh, bouráno. Eh, I Spojené státy mají toto upravené a možná, že bychom si bývali představovali, že komise k tomu se vyjádří a že skutečně prosadí transparentní způsob označování. Celá řada ministrů z členských států ostatně v rámci určitých skandálů na to upozorňovala. Eh, myslím si, že se jedná o téma, k kterému se budeme muset vrátit. Eh, v současné době tedy se bavíme hlavně o čerstvé mase a o mase, které je předem eh, balené. Co se týče toho označování místa původu, chovu a porážky, to jsou všechno věci, které pochopitelně souvisejí s další otázkou, která se týká ehm, pohody zvířat. Otázka je, proč vytváříme dvou Eh, dvouvrství systém, když by stačil jeden systém. Eh, myslím, jestliže například se dozvíme, že eh, prase bylo chováno v zemi po té, co tam bylo pouze čtyři měsíce, nebo jestliže máme určité kuře jenom jednu, jeden měsíc v jedné zemi, tak to je potřeba nějakým způsobem upravit, protože to je směšné. Eh, musíme eh, omezit všechny ty, možnosti týkající se označování například takových věcí, jako jsou parky nebo další uzeniny. To jsou věci, které musíme stále ještě diskutovat. Doufám, že komise eh, zváží svoje stanovisko. Vím, že v současné době se pod obrovským tlakem od představitelů potravinářského průmyslu, ale já si myslím, že toto není přijatelné buď pro parlament a o to více o naše občany. 85% občanů říká, že chtějí, aby měli k dispozici tyto informace a myslím si, že to je jedna z cest, jak obnovit důvěru v tyto produkty. Děkuji a jako další Karl Schlitter. Eh, Eh, já naprosto eh, souhlasím s tím, co řekla kolegyně Vilmotová. Eh, problém je ten, že komise odmítla řešit také otázku snížení přepravního času pro zvířata. Myslíme si, že je potřeba, aby občan věděl, jestli například zvíře bylo transportováno příliš dlouho, protože to je věc, která je důležitá. Za druhém, Eh, vycházíme ve svých diskuzích ze eh, eh, stávajícího systému označování hovězího. Komise v hodnocení dopadu v podstatě vychází z určitých nerealistických odhadů nákladů. Navzdory tomu, že by došlo například navýšení o 10 ceny, tak i tak hodně lidí by si to přálo, takovouto úpravu. 10%, všichni přece víme, že cena hovězího se nezvýšila o 10%, protože máme k dispozici označování hovězího. Čili proč by to mělo znamenat automaticky nárůst ceny u jiných typů masa? Eh, určitě to nebude těch 10%. To je vymyšlená, vymyšlené číslo, eh, jehož jediným cílem je snížit zájem o tuto úpravu. Později, eh, co se týče zpracovaných masových pro, produktů, tak tam je ta situace trošku jiná. Možná, že tam ten zájem není tak vysoký, ale jestliže máme například 10% masa na pice, a kdyby potom taková pizza byla o 10% eh, eh, dražší, tak ani tady ta situace by nebyla eh, neodpovídala vlastně realitě, čili určitě by to nebylo tolik. Myslím si, že všichni z nás očekávají, že takovéto označování bychom mít k dispozici měli mít. Víme, že spotřebitelé podporují tuto myšlenku a to i za cenu toho zvýšení o 10 Čili jedna eh, věc je, co chtějí občané a spotřebitelé, druhá věc je, co chce eh, parlament, ale bylo by docela dobré, kdyby to chtěli i ostatní. Děkuji, Renáte Somer. Já se omlouvám. Zasněla jsem se. Já jsem proti tomuto usnesení. A mohu vám také vysvětlit, proč. Toto usnesení se týká něčeho, co eh, spadá do eh, směrnice označování potravin, kde jsme Eh, chtěli dospět k dohodě protože jsme se dohodli na tom, že tento úkol přeneseme komisi v tom smyslu, aby úkol udělala nejdříve posouzení dopadu, které se týkají označování původu čerstvého masa, tak abychom se vůbec dozvěděli, zda je to proveditelné a polik, pokud ano, k jakým nákladům to povede. A pak měla komise přijmout úpravu pro čerstvé maso. Komise to udělala, ale pod velkým časovým tlakem. My jsme i ten čas takto vyhradili. Ovšem hodnocení opadu, dopadu potřebuje jistý čas, takže já jsem z toho nebyla nadšená. A nebyla jsem nadšená, že na, jsme tímto byli takto překvapeni, že nás že jsme nebyli jakožto výbor předem informován. Informování o tom, o co vlastně jde v rámci úpravy komise pro čerstvé maso a jeho označování. Ale konec konců je to racionální úprava eh, a já to chápu takto. Eh, hodnotilo se to, zda skutečně spotřebitel má tak velký zájem na označování čerstvého masa. Vždy se to tvrdí. A skutečně je tomu tak. Pokud se zeptáte spotřebitele, co by si přál, zda si přeje mít označené to nebo něco jiného, tak spotřebitel říká, ano, rozhodně, rozhodně chci mít označené všechno. Ale když se potom spotřebitele zeptáte, zda je ochoten za to zaplatit protože zadarmo to není něco, to stojí, tak eh, spotřebitel říká, hm, tak to jsem to nepochopil. Takže se mu to nelíbí. Spotřebitel, pokud má platit dodatečné peníze, tak už zájem o eh, označování nemá. A u označení původu máme stejný případ, tam například ten zájem například klesá a máme tam už pouze 10% spotřebitelů, kteří si toto přejí. Když uděláte anketu, tak 40% spotřebitelů řekne, že e, se na označení dívá v obchodě. A těchto 40%, e, to také není celé jisté číslo, protože spotřebitel často říká o svém chování věci, které prostě nejsou pravda. Já tady nechci nikoho očerňovat, ale my jsme všichni spotřebitelé, já se do toho, mě se to týká rovněž. Prostě spotřebitelé se takto chovají. Takže nemůžeme říct, že by zde byl tak velký zájem spotřebitele o to mít označení původu. A přesně to konstatuje také posouzení dopadu. Zájem o označení původu je až na čtvrtém místě. Na prvním místě je zájem o bezpečnost výrobku, na druhém místě je chuť, na třetím místě je cena a na čtvrtém místě je vůbec původ výrobku. A spotřebitele nezajímá příliš mnoho, zda výrobek pochází z EU či ze země mimo EU. I toto nemlich byla taková úvaha, zda si přejeme označovat toto. Možnosti označování stojí peníze v rozdílné míře. Obce chování a porážka, když tam uděláme tedy označení, A to je co asi to, co nejvíce pravděpodobně spotřebitelé zajímá, to je ta levnější možnost. Pokud udělám třístupňové označení, to, kde se zvíře narodilo, kde bylo chováno a kde se porazilo, tak ty náklady velice stoupají. Administrativní náklady pro eh, podniky eh, se pohybují v oblasti mezi 25 tisíci a 130 tisíci eur dodatečně, což je skutečně velká zátěž, protože nehovoříme pouze o velkých podnicích, ale hlavně také o malých a středně velkých. A ty potom eh, mají, eh, na, na ty to má obzvláštní dopad. Dále pro komisi to bude znamenat, že budeme mít také mnohem větší um, náklad na kontrolování této záležitosti. Uh, Co se týče zmrazených potravin například, tak tady členské státy jsou ochotny investovat více peněz do kontrol, ale v rámci tohoto označení takový zájem nevidíme. Pro spotřebitele prostě vznikají různě vysoké náklady podle toho, jaký model označování se zvolí. Takže já si myslím, že ta druhá možnost je levnější a uvědomme si, že 90% nákladů nese spotřebitel. Takže si myslím, že bychom měli podpořit tu rozumnou možnost, kterou zvolila komise a já bych vás poprosila, abyste odmítli to usnesení. Tak Marot Beren, za pět minut přichází další minister. Já se pokusím velice eh, stručně hovořit. Eh, eh, já, když jsme měli ten skandál s tím koňským masem, tak tehdy minister řekl pochopitelně, že bychom měli mít označování místa původu, protože eh, velice často docházelo také ke zmatení toho, co bylo v podstatě místo, kde se to zvíře narodilo a kde bylo chováno. Ale myslím si, že kdokoliv, eh, eh, kdo se dozví, že někde bylo chováno například kuře čtyři týdny, tak tomu nemůžeme přece říkat, že to je místo chovu. V tom případě bude chtít vědět, odkud to kuře pochází. Eh, důvod, proč jsme to udělali u hovězího, eh, byl ten, protože jsme měli celou řadu právě těchto krizí, které se týkaly hovězího masa. Lidé zkrátka chtějí vědět, odkud to maso, které eh, konzumují, pochází. A myslím si, že nemůžeme E, odspravedlnit nějaké, roz, e, nějaké rozlišování mezi jedním a druhým. Myslím si, že je skutečně důležité, já to musím říct a řeknu to také e, zástupcům komise, já si myslím, že je skutečně ostudné to, co děláte. Podíváme-li se na článek 26, tak tady není absolutně žádné ospravedlnění za to, co nám tady předkládáte. Tady v tomto článku 26 se jasně říká, že se jedná o určení místa původu a provenience a tak dále. Proč? A pak tam máte celou řadu těch výjimek. Proč máte vydáváte všechny ty výjimky a proč jdete ještě dál a e, vydáváte například z toho, ze všeho odřezky a také e, mleté maso. E, kdokoliv chce toto předložit našim občanům, by měl být připraven na to, co ho čeká. Já vám mohu říci, co se týče Německa, já vám řeknu, že tam záleží na tom, kdo jen poskytnou informace občanům a kdo ne. Bitte. Děkuji za stručný příspěvek a nyní zcela stručně prosím eh, paní Klás. Budu stručná. Připomínám, že skandál s koňským masem s označováním vůbec nesouvisel. To byl podvod. A z toho je třeba vycházet. A proto podporuji to, co řekla Renáta Somerová. Nemůžeme tady dokumentovat životní cyklus masa. To přezahuje možnost proveditelného a proto podporuji návrh komise. Děkuji. Děkuji a té bych nyní i hned předal slovo. Tedy slovo má komise, prosím. Thank you very much, uh, Mr. President. I will... Uh, Děkuji, pane předsedo. Usnesení říkáte, že komise překročila svůj mandát. Uh, my, jak asi chápete, si to nemyslíme. A chtěli jsme vás odkázat na základní, na právní základ. Es gibt keine Aussprache mehr. Děkuji. Ukončuji rozpravu. Je zde pan minister. Dnes odpoledne budeme hlasovat. A pokud bude hlasování úspěšné, tak ta námitka eh, potom přijde v únoru na plénum a bude se o ní hlasovat na plénu. A nyní jste, vítám pana ministra, který již čeká. Kde pak ho máme? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Milí kolegové, milí kole... a milé kolegyně, prosím vás, usaďte se, abychom mohli pokračovat v našem pořadu jednání. Chtěl bych jste srdečně přivítat pana ministra pro zemědělství a potraviny, říká vám předseda, pana Caftarise. A budeme postupovat jako vždy. Nejdříve eh, si vyslechneme prezentaci pana ministra, pak eh, zahájíme kolo otázek koordinátorů, pak bude mít pan ministr příležitost zareagovat a odpovědět a nakonec otevřeme kolo otázek pro všechny kolegy a kolegyně. Prosím vás již nyní o stručnost, tak aby každý mohl položit svůj dotaz a abychom měli také čas na odpovědi. Pane ministře, jsme velice rádi, že jste dnes mezi námi. Zde na výboru eh, se věnujeme celé řadě témat. Jedno takové, které vyvolává Mnoho zájmu je samozřejmě téma geneticky modifikovaných organismů, ale také je zde téma například zařízení, nařízení pro osiva a další. To jsou témata, kterými se budeme také velmi zamývat v, naši, v rámci naší spolupráce s Výborem pro životní prostředí a jestli se tím budete zabývat i vy na radě. Ale já toto nechci prodlužovat a dávám vám slovo, prosím. Thank you, Mr. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, pro mne je velkou ctí, že dnes u příležitosti zahájení pátého řeckého předsednictví Evropské unie mohu hovořit zde na vašem výboru. Rád bych představil program který máme v oblasti Rady pro zemědělství a rybolov. Řecko přebírá předměstí rady ve velice e, mimořádný okam, okamžik. Mimořádný okamžik pro mou zemi a také pro celou EU, protože v EU se nacházíme v jakési přechodové fázi. Evropská unie se snaží posílit svou konkurenceschopnost, posílit zaměstnanost a ekonomický růst. Jde nám zejména o zaměstnanost mladých lidí a jde nám také o bezpečnost a blahobyt všech občanů. Evropská unie musí znovu naformulovat své úkoly a znovu nalézt smíslo v srdcích a v hlavách svých občanů. K prioritám řeckého předsednictví patří následující aspekty. Podpora politik a akcí v oblasti podpory hospodářského růstu, boje s nezaměstnaností, prohloubení hospodářské a měnové unie, provádění utrvalé udržitelných strukturálních reform, prohloubení integrace a dokončení hospodářské a měnové unie. Pak zde máme samozřejmě zvládání zahraničně politických výzev, jako je například podpora solidarity mezi členskými státy v oblasti zvládání eh, velkých migračních toků. Naše předsednictví má cíle, které přesně jdou tímto směrem. Nyní k prioritám v oblasti zemědělství a rybolov. Jistě víte, že toto je velice důležitý pilíř hospodářského rozvoje a také zaměstnanosti v Evropské unii. Rád bych podotkl, že v této oblasti se budeme věnovat několika zprávám, budeme analyzovat a zejména se soustředíme na aspekty, které jsou důležité pro váš výbor. Nechci tady příliš zacházet do podrobností, ale rád bych podtrhl, že tato oblast zajišťuje to, že máme k dispozici kvalitní potřeby. Respektujeme naše přírodní zdroje, protože je chceme obhospodařovávat udržitelně, abychom měli trvale udržitelný systém a chránili životní prostředí. Jde nám také o ochranu společnosti a o ochranu spotřebitele. Tato oblast je oblastí, kde Evropská unie i nadále požívá celosvětově velkého respektu. Máme přísné výrobní standardy, Velmi dbáme o bezpečnost, což znamená, že naše výrobky jsou vysoce kvalitní. V poslední době jsme se všichni věnovali reformě společné zemědělské politiky. Nám jde o to, abychom ozelenili společnou eh, zemědělskou politiku a také, aby byla efektivnější. Hlavním cílem našeho předsednictví v této věci je provádět, realizovat reformu společné zemědělské politiky. A zde je důležité, aby Evropské komise přijala akty přenesené pravomnosti, které jsou pro toto potřebné. Řecké předsednictví bude dbát o to, aby Evropská unie skutečně přijala takové akty v přenesené pravomoci, které budou v souladu s veškerými dohodami, které byly uzavřeny v souvislosti s reformou společné zemědělské politiky. Tímto způsobem může eh, parlament a Evropská rada dosáhnout k dohodě, tak, abychom mohli zemědělcům v Evropské unii dát příležitost a možnost i nadále pokračovat ve své produkční a investiční činnosti. Zároveň jde také o to, abychom některá opatření v oblasti společné zemědělské politiky zlepšili. V těch oblastech, kde máme stále ještě slabá místa. Chceme eh, více podpořit rodinné zemědělce a zemědělské podniky. Je důležité, aby zemědělství se přiblížilo občanovi. Na radě nám jde o to, abychom analyzovali zprávu, kterou očekáváme od Evropské komise. To je zpráva o souvislosti s výsledky reform z roku 2007, které byly provedeny v oblasti zelenin a ovoce. Chceme z tohoto vyvodit závěry pro budoucnost. Ta oblast je velmi důležitá a to jenom z ekonomického hlediska, tedy důležitá pro růst Evropské unii, je rovněž důležitá pro zdravou výživu evropských občanů. A do stejného rámce spadá i diskuse na radě o zprávě Evropské komise, která se týká budoucnosti sektoru mléka a to po zrušení mléčních kvót. Zemědělské produkty mají být i nadále podporovány. I to je prioritou řeckého předsednictví. Čekáme na zprávy Evropské komise, které se budou týkat reform, opatření, například v oblasti školních programů, kde dáváme školám k dispozici zemědělské produkty a dále eh, se to bude týkat například eh, zemědělství v odlehlých oblastech Evropské unie. Tomu všemu se budeme věnovat v příštích šesti měsících. Dále očekáváme zprávu o vytvoření nového, eh, nového označení kvality, které se bude nazývat zemědělský produkt z ostrovních oblastí. Co se týče přímých dodavatelů, zde čekáme od komise na detailní návrhy tak abychom mohli zahájit další legislativní kroky. Nyní ke společné rybářské politice. Tady již bylo dosaženo politické dohody s Evropským parlamentem a rovněž dohody v souvislosti se společným eh, společnou úpravou trhu. Tady je cílem, abychom zajistili trvalé užitelné využívání zdrojů. Proto, abychom mohli realizovat takovou tu reformu, potřebujeme docílit dohody která se bude týkat Evropského námořního rybářského fondu. Odpovědající pracovní skupina rady již zahájila svou práci a ukazuje se, že jak rada, tak parlament mají společný zájem o tom, abychom nalezli Eh, trvalé udržitelné řešení. Pracovní skupina bude pokračovat ve své práci a naším cílem je, abychom měli výsledky do března 2014. Další priorita se týká naší práce v souvislosti s uplatňováním zákazu Skopevujeme na prohorήσουμε στην v oblasti rybářské politiky. Zde plánujeme odpovědící návrh Řecké předsednictví chce i nadále pracovat na změně nařízení, která se, které se týká hlubeného rybolobu. Chceme spolupracovat konstruktivně a pokračovat v konstruktivní spolupráci s Evropským parlamentem. A nyní téma zdraví zvířat a rostlin a bezpečnost potravinového řetězce zcela obecně. Rada s velkým uspokojením přijala balíček Evropské komise, který se týká bezpečnějších zvířat a rostlin a větší bezpečnosti v potravinovém řetězci. Jde zde o zdraví zvířat, rostlin, o osiva a také o lepší kontrolu potravinového řetězce. Komise tedy předložila balíček, ve kterém se věnuje velice komplikovaným otázkám v jednotlivých oblastech, ale v zásadě se jedná o modernizaci a zjednodušení stávajících právních předpisů. Potřebujeme přísnou a efektivní legislativu. Pouze tak znovu obnovíme důvěru spotřebitele a budeme mít dobré vztahy mezi obchodními partnery. Samozřejmě, že jde nám jde v neposlední řadě také o trvalé udržitelnou výrobu potravin. Pokud bude mít Evropská unie velice vysoké bezpečnostní standardy v oblasti potravin, tak to bude mít dopad na celkový potravinový řetězec. Pokud zde se objevují problémy, tak jsou to spíše podvody či špatné označování a někdy také to souvisí s nemoci e, zvířat a rostlin. To vše nás nutí k tomu, abychom neustále obnovovali naši legislativu. E, veškeré návrhy, které jsou součástí balíčku komise, jsou pro nás naprosto prioritní. Naše předsednictví naváže na práci obou předcházejících předsednictví irského litevského a zjišťujeme, že právě v Evropském parlamentu se v těchto otázkách dosáhlo velkého pokroku. Naše předsednictví chce nad to ještě technicky prověřit veškeré návrhy, dokončit je, tak abychom mohli předložit kompromisní texty, které zohledňují veškeré názory členských států a přibližují je. Dále chce naše předsednictví velice těsně spolupracovat s Evropským parlamentem tak abychom co možná nejlépe ulehčili interinstitucionální vyjednávání, která budou probíhat v příští legislativní periodě. Co se týče legislativy, která se týká například OSIF a tak dále, my se budeme snažit zde tady připravit cestu pro možnou budoucí dohodu. Dobře víme, které obavy tady jsou, různí poslanci Evropského parlamentu jasně vyjádřili, ale také víme, že některé politické skupiny mají problémy právě s tím, co je obsahem tohoto návrhu. A rada tedy se bude přesně soustředit na obsah návrhu a na jeho dopadu. Posouzení dopadu je skutečně velice důležité právě v případě takovéhoto návrhu, ve kterém v podstatě jde o modernizaci a zjednodušení celé řadě technických opatření, které jsou v platnosti již mnoho let. Potřebujeme tedy vyvinout enormní úsilí pro to, abychom měli zcela jasnou úpravu a právní jistotu. což bude mít také dopad na akty, prováděcí akty v přenesené pravomoci, které ještě mají být v této oblasti přijaty. Nyní k e, zprávě výdajů v oblasti veterinární a fitosanitární. Jak rada, tak parlament e, si naplánovali e, intenzivní práci tak, aby ještě před koncem legislativního období dosáhly dohody, také dohody na politické úrovni. Zpráva Evropské komise pro obligatorní označování původu masa je rovněž předmětem našeho programu. České předsednictví je ochotno přistoupit k prověření návrhů, a to i hned, a týká se to návrhů v oblasti klonování zvířat. První přípravná grémia rady se budou zabývat touto tématikou. Eh, Veškeré účastné strany jsou do toho aktivně zapojeni a všichni vědí, jak citlivé toto téma je. Řecké předsednictví rovněž ví, že před nedávnem eh, probíhala na výboru Envy diskuse o této otázce. A práci Evropského parlamentu v této oblasti budeme sledovat velice pozorně i dále. Eh, navíc očekáváme od Evropské komise další návrhy a přistoupíme k technickému ověření těchto návrhů, jakmile komise je tedy předloží. Týká se to například eh, léků pro zvířata, eh, dále krmiv, které jsou podobné lékům či obsahují léčiva a dále se to bude týkat i těch veterinárních otázek. Eh, k našemu programu patří samozřejmě také přizpůsobení se Lisabonské smlouvě. Další téma, alkoholické nápoje. Čekáme na návrh komise a jsme ochotni s vaším výborem konstruktivně o této otázce hovořit. A na závěr, nová strategie Evropské unie v oblasti lesnictví. Litevské předsednictví již připravilo závěr rady k této otázce. Jde o to, abychom nyní realizovali novou lesnickou strategii. Ověřování bude pokračovat i pod řeckým předsednictvím. Pane předsedo, vážení poslanci, krátce jsem vám načrtl priority řeckého předsednictví a to v době, kdy se zabýváme celou řadou závažných témat v oblasti zemědělství a rybářství. Před námi jsou evropské volby, což je jasný element výrazu demokratických postupů v Evropské unii. Pro nás je to výzvou nutí nás k realističnějšímu přístupu a e, k tomu, abychom pracovali na dobrých výsledcích. E, doufám, že se budeme moci opřít o aktivní a efektivní spolupráci s Evropským parlamentem, která je podle mne nevyhnutelná, pokud chceme dosáhnout našich cílů a společně nalézt řešení pro celou řadu velice obtížných témat, velice citlivých problémů. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost, pane předsedo. A jsem samozřejmě ochoten zodpovědět vaše otázky a otázky členů tohoto výboru. Přece, přece děkuji. Pane ministře, a zahájíme kolo otázek. Přečtu, které řečníky mám na seznamu řečníků. Dan Kumut Zakos, Christa Klaas, Danielis und Jill Evans. Habe ich jemanden... Pomněl jsem na někoho? Není tomu tak takže navrhuji, navrhuji, abychom postupovali v tomto pořadí. Takže poprosím Dagmar Rodberen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, pane předsedo rady, děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Mám dvě otázky, které se týkají dvou různých témat eh, o které má náš výbor velký zájem. Jednak se to týká geneticky modifikovaných organismů a jednak klonování. Obojí bylo již před několika lety součástí společného návrhu a Evropský parlament probíral toto téma. Ten návrh tehdy stroskotal a to proto, protože členské státy nebyly ochotny nalézt dohodu s Evropským parlamentem, která by se týkala otázky výrobku sklonovaných zvířat. Má první otázka. Nyní má, máme nyní k dispozici nějaký návrh Evropské komise, ano, ale tento návrh neobsahuje vůbec nic k označování produktů sklonovaných zvířat. Tento návrh sice zakazuje, aby byla klonovaná zvířata uváděna na trh, ale to nikdy nikdo neplánoval, to by nikdy žádný výrobe, výrobce neudělal, protože klonování zvířete je příliš drahé, bylo by to nehospodárné. Když tady hovoříme o uvádění na trh, tak hovoříme o druhé a třetí generaci a o produktech sklonovaných zvířat. Pokud se nám nepodaří eh, prosadit zákaz pro uvádění na trh, do potravinové řetězce. Souhlasíte se mnou, že minimum by mělo být alespoň označování produktů sklonovaných zvířat druhé a třetí generace? A není ke geneticky modifikovaným organismům. Pane předsedo rady, víte, že toto je velice citlivé téma v EU, sám jste to nadnesl. Evropský parlament přijal usnesení, které má zajistit, aby registrace geneticky modifikované Eh, kukuřice 1075 již nebyla, eh, aby se mě nepokračovalo v té registraci. Já se tam, eh, zda se chcete věnovat návrhu autorizace této kukuřice, budete o tom hovořit v příštích měsících a ptá se, ptám se vás, jste připraven na to, hovořit o návrhu komise, diskutovat o návrhu komise, který existuje, který byl předložen. Víte, že Evropský soudní dvůr řekl, že Evropská komise u jiného produktu neprav, nepřistoupila korektně ke zapojení členských zemí a proto zrušil registraci bramboru Amflora. A já nyní předpokládám, že u nových produktů musíme tedy správným způsobem provést zapojení členských zemí, ale rovněž zohlednit a brát vážně obavy Evropského parlamentu. Myslím si, že bychom neměli dávat povolení žádným dalším produktům, protože nikdy nemůžeme zajistit jejich bezpečnost. E, již mnoha odvětví průmyslu si to myslí velký výrobce jako Monsanto v podstatě již spoléhá na to, že bude prodávat své výrobky v USA a potom pomocí dohody o volném obchodu, kterou budeme bude brzy mít, bude moci tyto produkty vyvážet do EU. To je téma, kterému se budeme muset věnovat ještě v příštích letech a dát si na to pozor. Já musím dělat legislativu pro Evropskou unii a proto bych ráda věděla, zda souhlasíte s tím, že právě pro kukuřici, o které jsem hovořila, Pioneer 1075, že ta kukuřice je natolik nejistá z hlediska bezpečnostního, že by neměla být registrována. Děkuji a nyní kolega Komocu Takos. Děkuji, Christa Klas. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo rady, za prezentaci vašeho programu. A já jsem si říkala, eh, můj bože, 18. dubna Evropský parlament již zahajuje svůj volební boj, což eh, také omazí, omezí vaši společnou činnost ve spolupráci s námi. A eh, jasně jsem si uvědomila, že vy jakožto minister pro potraviny a zemědělství máte ve své kompetenci průřezové záležitosti, které se projednávají v různých výborech parlamentu. Vy jste hovořil o reformě společné zemědělské politiky a její realizaci. Tady bude výbor eh, Agri jistě velmi eh, odpovědný za toto téma, bude se mu věnovat. Čekáme na ty aktiv přenesené v rovnoci a dále. Ta oblast toho greeningu, o zelenění. Když hovoříme o greeningu, tak je tady se objeví velmi rozdílné názory, ale já vám tedy sdělím svůj vlastní osobní názor, jakožto členem výboru v Envy. Greening nemůže znamenat, že ta plocha se nebude vůbec nějak využívat. Potřebujeme trvalé utržitelné využívání naší kulturní krajiny. A ta trvalá udržitelnost, to bude právě tím velkým úkolem i vašeho předsednictví rady. A dále ještě téma, o kterém jste vůbec nehovořil, a totiž využívání zemědělských ploch, když nazíráme na zemědělství jakožto na producenta energie. V Evropském parlamentu jsme diskutovali o politiku biopaliv. Tuto debatu jsme uzavřeli v prvním čtením a litevské předsednictví Eh, přišlo se svým vlastním kompromisním návrhem na radu v prosinci a stroskotalo s tím kompromisem. Eh, doslechla jsem se, že řecké předsednictví se k tomuto tématu chce vrátit a já se vás tedy ptám, jak to vypadá, jak to plánujete, vrátí se, se k tomuto tématu a vrátíte se také k tomu částečnému tématu, které je ovšem rozhodující, když hovoříme o biopalivech. A totiž vrátíte se k tématu k vypočítávání a log faktorů když tady hovoříme například o pěstování biomasy v Evropě a když si budeme přát pěstování biomasy, když tady budeme chtít produkovat naše vlastní energii, tak potřebujeme jiný pohled na iluk, na nepřímé změny ve využívání půdy. Potřebujeme tady objektivní pohled na tuto záležitost. Co proto udělá řecké předsednictví, anebo odsune toto téma eh, a přenechá ho v podstatě příštímu předsednictví. Hovořil jste tady o osivách a spů- dalších způsobech rozmnožování rostlin. I my jsme se na našem výboru v tomuto tématu věnovali. Příslušný výbor je výbor Agri. Já dodnes nechápu, jaké výhody máme, budeme mít z toho, když z 12 nařízení uděláme jedno. A proč je to tak nutné? proč čas tolik tlačí v této věci. Já si myslím, že pro tuto oblast bychom si měli vyhradit dost času, abychom to skutečně dobře promysleli. Nemá smysl narychlo toto nějak rychlou jehlou dořešovat. Proč je to podle vašeho názoru tak důležité, aby se to rychle dokončilo? Přeji vám mnoho úspěchů v rámci vašeho předsednictví, což bude také úspěchem pro Evropu. Děkuji. Děkuji mnohokrát Kristě Klás a nyní Spiro Stanilis. Kyrie Υπουργέ, Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Pane ministře, βιτάμε βάς eh, v našem výboru. Já doufám, že řecké předsednictví bude konstruktivní, bude také efektivní při řešení celé řady otázek, které se týkají eh, Evropy. Pane ministře, Vy jste poznamenal, že eh, co se týče toho, čemu říkáme greening, eh, neboli zezelenání, tak tady ten výsledek eh, dosavadní je daleko nižší, než jsme očekávali a doufali. Takže podíváme-li se na to, jak to vypadá a vycházíte-li z vlastních zkušeností, jak byste vy jako Eh, řecké předsednictví eh, při použití všech těch aktů přenesené pravomoci, jak eh, a prováděcích pra, aktů, jakým způsobem byste tedy hodlali podpořit taková opatření, která jsou zaměřena na boj s klimatickými změnami a oh, na ochranu životního prostředí a jakým způsobem hodláte využít ty existující mechanismy a nástroje eh, na podporu zemědělců a hlavně pak mladých zemědělců, eh, kteří by chtěli přeměnit svou inovativní, své inovativní znalosti a využít je k tomu, aby poskytovali jak službu, tak eh, znalosti, kterých se tak zoufale nedostává v celé řadě členských států. Ehm, to eh, v podstatě eh, se týká také znalostí, které existovaly v těch předcházejících eh, zemědělských generacích. Děkuji. Dank, Jill Evans. Děkuji, nyní Jill Evans. Thank you. Um... Děkuji, děkuji, děkuji, pane ministře, za tu velice komplexní prezentaci Všimla jsem si, že jste se snažil nám také říci, že bychom měli více spolupracovat se spotřebiteli a vím, že během posledních pár měsíců eh, dva největší problémy, které jsem já musela řešit ve svém volebním okresu, se týkaly eh, osiva a také množení plodin a také otázky GMO a právě ta otázka GMO je otázka, které bych se chtěla věnovat, protože, jak jsme tady slyšeli minulý čtvrtek, e, Evropský parlament odhlasoval velkou většinou e, usnesení, e, které předložila moje skupina, to znamená zelení, a to souvisí s autorizací GMO plodiny která byla odmítnuta. Komise využila svých prováděcích pravomocí a soudní dvůr vyhlásil e, u toho to konkrétního případu, že e, komise e, nepříslušným způsobem konzultovala regulační orgán po tom prvním rozhodnutí soudu. Je naprosto zřejmé z tohoto případu, že tento eh, návrh se skutečně změnil po hlasování v tom regulačním orgánu, ale potom musí být předložen zpátky tomuto orgánu a ne eh, radě. Eh, zdá se mi, že předsednictví tento návrh předložilo jako bod 8 na další radu ECOFINu a otázka je tedy, proč řecké předsednictví se neobrací na komisi s tím, aby tu ten modifikovaný návrh nepředložila nejprve tomu regulačnímu orgánu tak, abychom zabránili tomu, že opět dojde k tomu stejnému problému souvisejícímu s tou právní podstatou této otázky. Ehm, my teď se obracíme eh, na Řecko, protože eh, eh, Řecko vždy zastávalo Ehm, e, velice svobodnomyslný postoj k GMO, čili byli bychom rádi, kdybyste velice pevně to odpověděli. Děkuji a paní Juzo, potom Karl-Heinz Froland a pak další kolega. Sí. Muchas gracias, señor ministro. Ministře, za to, že jste nám vysvětlil program řeckého předsednictví, který je opravdu velmi bohatý. A také vám přeji, abyste měli velké úspěchy během vašeho předsednictví v EU. Vy jste tady vlastně jako ministr za zemědělství a zemědělský rozvoj, ale také za e, bezpečnost potravin, čili vlastně ve dvojí roli. Máte tedy určitě velice průřezový pohled na všechny e, otázky, kterými se zabýváme. Musíme říci, že bezpečnost potravin v Evropě je velice e, dobrá. Máme velmi ambiciozní právní předpisy v této oblasti. Pravděpodobně nejlepší právní předpisy, jaké vůbec existují na světě v oblasti předcházení problémů problémům s bezpečností potravin. Nemůžeme ovšem zabránit podvodům a nemůžeme zabránit trestné činnosti, která i tady probíhá. Bych se vás chtěla zeptat na několik věcí. Například otázka bezpečnosti potravin. Tady jsme velice přísní v našich právních předpisech. Mnozí zemědělci si na to stěžují a Eh, to je problém, kterému určitě budete velice rozumět, protože jste také z jižní země, podobně jako já ze Španělska, eh, kde eh, se některé věci projevují jinak než v severních zemích. Například otázka pesticid a právních předpisů o pesticidech a to zejména v případě plodin, které, kde se velice těžko bojuje proti různým škůdcům. A my to ve Španělsku dobře víme, stejně tak jako vy v Řecku. To je prostě jeden z problémů, kdy se ehm, argumentuje ze strany zemědělců, že to jsou příliš velké náklady, nadměrné základy, náklady a že to je přehnané. Dále otázka označení eh, původu masa. Maso, které je použito jako přísada, Danach der Kollege. Děkuji. Karel Heinz Florenz. Děkuji, pane ministře. Nevím, zda mne slyšíte. Srdečně vás eh, vítám a blahopřeji vám k řeckému předsednictví rady a chci zdůraznit, že jako Němec jsem velice potěšen z toho, že jste převzali předsednictví rady. Není to jedno Duché, já vím, ale uděláme vše, co bude v našich silách, abychom vás podpořili. A otázka, kterou už téměř 20 let pokládám všem ministrům. Ve velké schodě jsme v Evropě se dohodli na mnohem, ale mnohé z těch pravidel a úprav mnohé z té legislativy jsme vůbec neprovedli na národní úrovni. Máte nějaký nápad, nějakou ideu, jak to, na čem jsme se tady společně dohodli, tu veškerou legislativu, skutečně uplatňovat? Nemusíme mít vždy ty zcela nejvyšší standardy, ale měli bychom konečně mít jednotné standardy. Máte nějaký nápad? Já jsem zemědělec, já vím, jak vypadají například ty rozdíly v oblasti ochrany rostlin v severním Poríní ve Svalsku, v Nizozemí, Belgii a tak dále. Já se někdy ptám, jestli jsme se vůbec účastnili tehdy té společné konference, kdy se o tom hovořilo, takže máte nějaký nápad. Děkuji. Děkuji a v neposlední řadě kolega Kristogolos. Ne, Kyrie Purgě, νομίζω ότι είναι... Děkuji. Mm, já si myslím, že eh, kolegové již tady zmínili celou řadu velice eh, důležitých eh, otázek, ať už je to otázka například GMO, to je věc, kterou je potřeba řešit velice rychle a pochopitelně musíme zabránit tomu, aby během řeckého předsednictví se dostaly na trh další produkty na bázi GMO. O tom už ostatně jsem hovořil v prosinci. Další taková otázka se týká medu. Eh, včelaři eh, i spotřebitelé pochopitelně musí v těchto věcech mít jasno. Parlament hlasoval eh, o modifikovaných proporcích medu a rada pochopitelně bude muset se této otázce věnovat a bude nám muset také odpovědět na některé otázky. Je to věc mimořádně závažná také je součástí toho dialogu se Spojenými státy. Rádi bychom slyšeli váš názor k této věci. která souvisí s produkty získávanými z klonovaných zvířat. Zajímalo by nás, jestli máte nějakou strategii vypracovanou. My víme, že Spojené státy tlačí na Evropskou unii, aby eh, nezaznamenávala původ těchto eh, produktů. Čili eh, zajímalo by mě, jak vypadá ta aktualizovaná situace teď a také, co si o tom myslíte dále. bych se vás rád zeptal, jestli jste se věnovali také otázce zákazu nových nikotinových produktů. Zajímalo by mě, jestli jste se vůbec této otázce věnovali na radě a jestli eh, členské státy skutečně v současné době zavádějí tento, tento zákaz. Děkuji. Děkuji. Nyní má na závěr slovo pan ministr. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych rovněž poděkovat všem za velice zajímavé dotazy. Nejdříve odpovím na ta obecná témata, což jsou témata, která se například týkají všeobecných výrobních procesů v Evropské unii či reformy společné zemědělské politiky. A pak přejdu k těm specifickým otázkám, jako například k otázce klonových zvířat či podílu GMO v medu. Pane Komucakosi, začal bych vaším dotazem. Všichni víme, že Evropská unie a také má malá země Řecko. Má velice rozmanitý kontext a velice široké spektrum vysoce kvalitních produktů. Máme řecké zemědělství, ale řecké zemědělství vypadá na egejských ostrovech úplně jinak než v horských obrazech či například v Solunské nížině. Eh, pokud bych to takto přenesla na jiné země, no tak by samozřejmě bychom zjistili, že ta eh, rozmanitost je ve všech zemí Evropské unie. Proto tady máme zcela různé zemědělské postupy v EU a vyrábíme velice různé, rozmanité produkty, široké spektrum. A to je naše velice velká komparativní výhoda, kterou si přejeme v Evropské unii zachovat, tak, aby mohla fungovat i nadále. Chceme naše systémy podpořit, chceme například podpořit produkty s chráněným označením původu či s geografickým označením. Dále zde máme certifikaci produktů, které pochází z ekologického zemědělství a dále další označování, například produktů, které pocházejí z ostrovních oblastí či e, produktů, které jsou lokálními výrobky. Toto vše jsou označení kvality, jakostní značky, které ukazují, že Evropská unie si váží svých kvalitativně vysokých produkčních metod a že je chce podpořit zcela jasnými nástroji. I toto, toto je i naším cílem a proto jsme již na neformální radě ministrů v Aténách, která se bude konat od 4. do 6. března tam budeme mít přesně toto téma na pořadu jednání. Jde o tu strategickou výhodu, kterou máme právě na základě toho, že naše výrobní metody jsou tak rozmanité. A to celé se samozřejmě odráží v tom, že Evropa vyrábí skutečně rozmanitou širokou skálu produktů. A to je něco, co je naší výhodou. Musíme z toho udělat naši výhodu oproti našim konkurentům. A nyní ke společné zemědělské politice. Pan Danelis o tomto téma hovořil a já si myslím, že společná zemědělská politika, kterou jsme také společně zreformovali, bude oblastí, do které se budou nadále vydávat eh, velké sumy evropských prostředků. Tak, abychom zajistili přežití zemědělství v jednotlivých zemích. Jde samozřejmě o to, abychom budovili greening e, zemědělské politik, paní Klás o tom hovořila. Rovněž je třeba podpořit mladé zemědělce, protože nesmíme ignorovat, že stárnutí obyvatelstva se právě projevuje zejména v zemědělské oblasti a právě zde ohrožuje budoucnost zemědělství. Proto si myslím, že je třeba eh, vydat 2% prostředků na SZP proto, abychom podpořili nové zemědělce, začínající zemědělce. A také si myslíme, že by bylo nutné, abychom spotřebovávali v zemědělství méně vody, energií a hnojiv. Ale zemědělství nebude mít budoucnost, když nebudeme mít žádné zemědělce a proto musíme zemědělce podpořit. A co se týče dalších výzev, před kterými stojí naše společnost, či před které nástaví reforma společné zemědělské politiky, měli bychom eh, si zjistit, jaké mají spotřebitelé přesné potřeby, protože pouze tak budeme moci pomocí správné výživy přispět k řešení problému. Máme také program Horizont 2020, to je program pro celou EU. Zde se hovoří o aspektu dopadů změn klimatu. Nechceme tedy pouze zmírňovat negativní dopady klimatických změn, chceme skutečně jim aktivně čelit. A já tady hovořím jako řecký ministr zemědělství a říkám, že naše země je zemí, která již e, přijala opatření, e, která se týkají dopadu klimatických změn na zemědělství. Například v Řecku máme velice mírné zimy. A nejenom v mé zemi. Což vede k tomu, že pravděpodobně budeme čelit novým nemocem a škůdcům. A musíme se tedy věnovat technologickým otázkám, výzkumu a inovacím, abychom toto zvládli. A je třeba aktivně využít biologické rozmanitosti, kterou máme. A právě tato rozmanitost je něco, co musíme chápat jako bohatství. Pouze tak budeme mít v budoucnu lepší zemědělství. Jistě musíme se zaměřit na výzkum, technologie a také na vzdělávání podpořit je. Zemědělec pravděpodobně bude potřebovat poradce, kteří eh, mu budou pomáhat v jeho činnosti. Na evropské úrovni byla vyvinuta také řada nových nástrojů, například inovační dohody. Eh, dohody to je ten clustering. I toto je důležité, abychom to vnesli do zemědělských podniků je důležité, abychom eh, skutečně zapojili zemědělce, celý ten řetězec až po spotřebitele, tak abychom eh, skutečně mohli zrealizovat inovace v zemědělství. A poslední téma, které bylo tématem reformy SZP, to je téma greeningu, ozelenění. Tam mm, reforma říká, že 30 prostředků se zde může využít eh, za předpokladu, že mm, to využívání bude ekologicky přívětivé vůči životnímu prostředí. A to, na čem jsme se dohodli, je něco, co jde vstříc přáním občanů EU. Jde nám o budoucí generace. Ti také budou chtít mít čisté životní prostředí, čistou vodu a tak dále. V rámci rozhodnutí o reformách společné zemědělské politiky se již stanovilo, jak chceme těchto cílů dosáhnout. Jeden příklad. Ve společné zemědělské politice se říká, že se máme vyhnout tomu, abychom pěstovali ty též kultury na stejné půdě. Všichni víme, že střídání plodin je mnohem udržitelnější metoda, než když se na jisté ploše neustále po celá léta pěstují monokultury. Potřebujeme víceleté plány. Pokud budeme mít víceletý plán eh, využívání plochy, tak je to mnohem smysluplnější. Například jsme také řekli, že je třeba vytvořit možnost pro to, aby jsme poskytli subvence zejména v takovém případě, kdy na zemědělské ploše zemědělec provozuje střídání plodin. Jde také o to, aby zemědělci například si sami pěstovali krmiva, která potřebují, zejména bílkoviná krmiva. Pouze tak můžeme zajistit fungování potravinového řetězce. A dobře víme, že v celém potravinovém řetězci chceme zajistit více bezpečnosti. Není možné snižovat výrobní náklady tím, že nebo respektive je možné snižovat výrobní náklady tím, že se bude používat méně chemických látek, méně hnojit v takovéto cesty. To jsou možnosti greeningu, ozelenění společné zemědělské politiky. k otázce reformy SZP a nyní ekologické zemědělství, malé zemědělské podniky. Již jsem říkal, že chceme podpořit malé zemědělce zejména tak, že zjednodušíme byrokratické postupy. Zreformovaná SZP si vytkla právě toto za cíl. Tedy teprve od jisté velikosti podniku má podnik povinno, jisté administrativní povinnosti. U malých zemědělců to třeba eh, takové povinnost není. Například eh, farmářské trhy, přímí distributoři, kde máme velice malou vzdáležitost mezi výrobou produktu a jeho prodejem. To jsou dobré věci, kdy mohou vlastně zemědělci přímo prodávat své výrobky spotřebitelům. Toto vše jde tím směrem, o kterém jste hovořili. Znamená to tedy, že musíme podpořit i malé zemědělce. Patří k naší tradici a i nadále jsou páteří evropského zemědělství. Pak eh, zde byla zmiňována další témata, I německý poslanec toto zmiňoval v podstatě ve stejné souvislosti. Veškeré tyto záležitosti můžeme realizovat pouze proto, když to bude jednoduché. Čím komplikovanější e, tyto záležitosti budou, tím obtížnější to bude a pak budou schopny pouze velké podniky realizovat veškerá ta opatření. A pokud taková krátká poznámka. Když budeme mít horizontální ustanovení, tak vždy budeme čelit situaci, kdy specifika toho či onoho členského státu nezohledníme a pak to bude dělat potíže při realizaci. Například přístavy v oblasti společné rybářské politiky. To je jednoduché, pokud člověk, pokud loď chytá velké ryby a po, vždy je veze do jednoho velkého přístavu. Ale pokud v zemi existuje pouze takový typ rybářské činnosti, tak je jednoduché to kontrolovat. Pokud ale máme 30 či více různých druhů ryb, které loď chytá v různém množství, tak je potom e, možné, že třeba dodává do 51 přístavů a pak bude potíž s dodržováním legislativy. Tedy i zde potřebujeme prahové hodnoty. Nemá smysl vykládat stovky EU proto, abychom zjistili, zda někdo chytil půl kila určité ryby, určitého druhu ryby, či ne. Tady prostě bychom neměli e, přiměřenost e, užitku a nákladu. K jednotlivým otázkám, které například k otázce klonování zmířat. To je téma, které zaměstnává skutečně mnohé. Když jsem podotkl, že diskuse o návrzích, které předložila Evropská komise teprve nyní, bylo to 19. prosince, diskuze o těchto návrzích na radě ještě nezačala. Nejdříve se tímto tématem zabývají přípravná rémia rady. Momentálně tedy ještě k tomuto z obsahového hlediska za radu nemohu mnoho říci. Ale předsednictví rozhodně chce zahájit diskuze v různých krémích rady a e, odpovědající schůze již byly naplánovány. Nyní k otázce geneticky modifikovaných organismů. Toto téma bylo také zmiňováno, je to důležité téma, které zajímá nás a naše společnosti. Dobře víte, že od roku 2010 již nebyl registrován žádný geneticky pozměněný druh rostlin. Tady jste jmenovali příklad Amflory, kdy Evropský soudní důr zrušil registraci, což bylo rozhodnutí z prosince 2013. Momentálně tady máme tedy registrovanou pouze kukuřici 810, to je kukuřice firmy Monsanto a to je registrace, která existuje již mnoho let. Víme, jaký postoj v této věci mají spotřebitelé. A nyní ke kukuřici Pionýr 1507, to je velice zvláštní typ geneticky modifikované kukuřice. Evropské komise předložila návrh po rozhodnutí výboru, o kterém jste hovořili, a my na radě jsme pokračovali eh, v, ve zpracování tohoto tématu. Tématu se musí věnovat ještě koreper. Momentálně probíhají diskuze a pravděpodobně se k tomu rada vrátí na příští schůzi koreperu. A pak budou muset eh, o tématu hlasovat členské státy. Dobře, víte, že máme na radě přesné postupy a eh, řecké předsednictví nemá možnosti od těchto postupů odchýlit. My je musíme plně respektovat. Nyní k otázce komplexního balíčku, který se týká bezpečnosti rostlin, zvířat a potravinového řetězce. Tady musím začít poněkud ze široká, já se omlouvám. To je velice komplexní balíček. Již jsem hovořil o materiálu pro rozmržování rostlin. Eh, Řecké předsednictví společně s parlamentem a s se pokusí otevřít cestu pro možnou dohodu v budoucnosti. Dobře víme, jaké obavy již vyjádřili různí poslanci Evropského parlamentu, ale také víme, že frakce E, mají různý názor na různé body, které jsou součástí návrhu. Rada toto velice pečlivě proskoumá a bude se také velmi pečlivě věnovat možným dopadům, to je důležité. Pro tuto oblast potřebujeme jasně posouzení dopadu. Cílem je e, dospět k modernizaci a Eh, zjednodušit celou řadu detailních technických opatření, která platí již dlouhou dobu. Samozřejmě bude to velká práce, v tom s vámi plně souhlasím, protože my si přejeme jasná pravidla a právní jistotu a rovněž si přejeme, aby toto bylo dobře doplněno odpovídajícími prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci. Pro nás je to velmi důležité téma, chceme to přeskoumat skutečně velmi pečlivě a chceme to možná nejlépe využít čas, který máme k dispozici. Děkuji vám mnohokrát. Pane předsedo, já tady nechci zabírat více času. Ještě jednou děkuji. Děkuji panu ministrovi. Budeme mít jistě příležitost se během příštích měsíců k tomu či onomu tématu vrátit a společně o něm vyjednávat. Jsme tady na výboru NV. Výbor NV je největší legislativní výbor tohoto parlamentu a proto eh, před námi máme ještě velký kus práce, budeme muset eh, dokončit celou řadu témat. Doufám, že se nám podaří si je dokončit, protože jinak by to byla práce, která by byla marně odvedená. Musela by se ta témata otevírat znovu na začátku příštího volebního období. Děkuji vám mnohokrát, přeji, přeji vám mnoho úspěchu, také mnoho síly, protože to bude skutečný maraton a budete mít k dispozici méně času než běžné předsednictví, protože parlament pracuje pouze do dubna a pak budou evropské volby. Celkově přeji vašemu předsednictví mnoho úspěchů, právě jsem to již řekl ministru zdravotnictví, že jsem potěšen, že Řecko převzalo předsednictví, jsem potěšen, že v Řecku už máme pozitivní známky, eh, známky pozitivního vývoje a také jsem si vědom toho, že jste museli přinést skutečné oběti pro to, abyste se s krizí vypořádali. Mám Řecko nejenom protože tam rád jezdím na dovolenou, ale také, že Řecko je skutečnou kolebkou demokracie. Ještě jednou mnohokrát vám děkuji a přeji vám mnoho úspěchů a přeji mnoho úspěchů také vaší zemi.